Vážení hosté, vážení účastníci, jsem velice poctěna, že mohu zahájit naše mezi, zasedání meziparlamentního výboru u příležitosti Mezinárodního dne žen 2019 s prioritou tématu žen, síla či moc žen v politice. Jsme velice šťastní, že tu dnes máme přítomno 23 členů 16 evropských národních parlamentů a z Norska. Velice se těšíme na příspěvky do této významné diskuse. Dovolte, abych vám nejprve řekla pár praktických poznámek. Mm, tato konference je organizována ve spolupráci s ředitelstvím pro vztahy s národními parlamenty. Tlumočení je k dispozici v takřka všech jazycích Evropské unie s výjimkou irštiny. Toto zasedání je webstreamováno. Během zahajovací části se nebudou účastníci moci chopit slova, ale dostanou příležitost během panelů prosím pěkně, mm, dodržujte čas, protože máme limitovaný, omezený čas pro jednotlivé příspěvky. Budete vidět čas na obrazovce, abyste měli lepší přehled. A pakliže chtějí členové Národního parlamentu požádat o slovo, prosím pěkně signalizujte to službě v místnosti eh, s, vyplněnou, s vyplněným formulářem. A na Twitteru máme adresu křížek Women's Power in Politics. A teď dám slovo na, na uvítací projev místo předsedovi Evropskému parla- předsedovi, dokonce předsedovi Evropského parlamentu, panu Tajánimu. Děkuji vám Vážená paní prezidentko Chorvatska, drahý Dimitrosi, drahá Věro, komisařko pro spravedlnost a rovnost pohlaví. Je pro mne velkým potěšením, že mohu být dnes mezi vámi jenom den před Mezinárodním dnem žen Eh, ženy jsou nejdůležitější v našem životě, naše matky, naše manželky, naše dcery a naše eh, ženy, kolegyně v Evropském parlamentu. E, ženy jsou stále ještě vystavovány nepřijatelnému násilí i v zemích Evropské unie, ale Evropská unie je prostorem nejlepším prostorem spravedlnosti ve světě, e, protože e, společnost Evropské unie je nejrovno, nejrovnější mezi muži a ženami ve světovém měřítku. A je třeba, abychom pokračovali v našem úsilí, protože si uvědomujeme, že rovnost ještě nebyla dosažena všude. Je to záležitost svobody. Svobody vybrat si vlastní budoucnost, zda studovat, jak pracovat, jak se vyjadřovat a jak být svobodný. Evropský parlament vždy hájil lidská práva jak v Evropské unii, tak za hranicemi Evropské unie. Vzpomínám si na své rozhodnutí proti našemu kolegovi Korvi Mikimu po jeho neuvěřitelném projevu na plenárním zasedání v Evropském parlamentu. Parlament vždy hrál významnou rolu ve specifických případech, jako osvobozování Asia Bibi anebo udělení Sacharovi ceny ženám Malala Yousafzai, Nadě Mure a Lamě Bašar. A velice usilovně pracujeme aby, eh, protože hájíme památku Dafne Galicie, novinářky, která byla zavražděna na Maltě před rokem. Chceme znát jména nejenom vrahu, ale také otců a matek vrahu. Pokračujeme v naší práci, potřebujeme více žen v politice, ve významných pozicích, jak v politice, tak v biznisu. E, je to boj ne mezi muži a ženami, ale za silnější Evropu, aby byla uznána všeobecně práva žen. Je to boj za důstojnost a bezpečnost pro všechny. Potřebujeme ženy v politice. Děkuji vám mnohokrát. Potřebujeme vaši sílu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo Antonio Tajány za váš uvítací projev a nyní dám slovo na zahajovací projev místo předsedovi Evropskému parlamentu pana Papadomulosovi. Prosím, pěkně máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám mnohokrát eh, vám všem, že jste přišli. Je to významná schůze jeden den před Mezinárodním dnem žen os, 80 eh, dnů před evropskými volbami. Já tady budu hovořit z titulu místo předsedy Evropského parlamentu, který je odpovědný za rovnost a diverzitu a různorodost tedy a dovolte, abych nyní začal hovořit ve své mateřtině, v řečtině, takže prosím pěkně využijte svá sluchátka. Velice mě těší, eh, jak široce eh, zastoupení jsou zástupci v této místnosti. Dovolte, abych vyjádřil velice stručně několik myšlenek o tom, co jsme udělali v Evropském parlamentu, abychom podpořili rovnost žen v posledních pěti letech. A velice rád bych to vyjádřil nejenom z titulu místo předsedy, který je odpovědný za tyto otázky, ale jako člověk, který bere otázky rovnosti genderové velice seriózně, velice vážně. Je důležité, aby ženy i v praxi dosáhly rovnosti. Musí dostat příležitost tomu, aby byly viditelnější, aby skutečně měli rovné příležitosti a aby byly i viditelně reprezentovány v politice. Zde v Evropském parlamentu máme ženy jako předsedkyně či místo předsedkyně politických skupin, předsedkyně výborů, takže v zásadě ženy v politice. Máme v parlamentu dobrou účast žen v politice, ale když se podíváme na tu nejvyšší úroveň i struktury Evropské unie, podívejme se, máme muže, který je předsedou rady, máme muže, který je předseda komise, máme muže, který je předsedou Evropského parlamentu, máme muže, který je předseda Evropské centrální banky, máme muže, který je předsedou Evropského hospodářského a sociálního výboru a muže, který je předsedou e, výboru regionu a přitom eh, bychom mohli mít samozřejmě i ženy v těchto vedoucích strukturách. A já doufám, že příští volby do Evropského parlamentu v tom pomohou. Samozřejmě v rámci diskuzí, které bude třeba vést, je třeba, abychom měli ženy i v těchto klíčových pozicích. Druhá moje poznámka dnes. Budeme mít panel, kde je tedy většina žen. Ale to je bohužel vzácná výjimka, dámy a pánové. Většinou panely v těchto veřejných diskusích jsou obsazeny většinově muži a já doufám, že i to se změní. E, I když paní Věra Jorová se účastní těchto diskuzí v tom, abychom měli viditelnost, v tom, aby se ženy účastnily v takových záležitostech, jako jsou takové panely, pak bude lepší šance, že se dostanou i do pozic, které si zaslouží. Máme tady skupinu v parlamentu, pracující skupinu na vysoké úrovni, já ji předsedám a tato skupina jednomyslně byla ustanovena na základě rozhodnutí předsednictva parlamentu a byl přijat program jak zlepšit rovnost genderovou v Evropském parlamentu. Řada kroků byla uskutečněna, jako například v roce 2018 58 nových vedoucích oddělení jsou ženy. Stejně tak jako ta střední úroveň managementu 30 až 40 O 30 až 40 se zvýšil podíl žen e, právě e, v, jako vedoucí a také jako ředitelek. Eh, co se týče generálních ředitelech, cíl byl 35%, ale máme toho zatím 34%. Vlastně nejvyšší úroveň administrativní v parlamentu jsou generální ředitelé a tady je to tedy pod 20%, ředitelek je 34%. A mm, když se blížíme k tomu vrcholu, tak bohužel ta rovnost zastoupení klesá. Máme také plán a program, jak využívat genderově neutrální jazyk. Také se zaobíráme problematikou obtěžování žen v parlamentu eh, ve mm, spojení také s hnutím míčů. Stále ještě nás čeká hodně práce Vzhledem ke studii, kterou vypracovalo OSN, budeme-li pokračovat stejným tempem, dosáhneme genderové rovnosti až za 102 let, dámy a pánové, a to by bylo velice pozdě. Čili musíme urychlit záležitosti. A musíme to tak učinit eh, samozřejmě. Nejenom ženy, ale i muži se musí účastnit v tomto procesu boje za rovnost pohlaví. Je to zážitost demokracie. Nezapomínejme na to, dámy a pánové, děkuji vám mnohokrát. Děkujeme, vážený pane místo předsedo Papadimulisi za vaše vystoupení a nyní je mou velkou ctí zde přivítat prezidentku Chorvatska, paní Grabar Kitarovič, která je jednou z nejvýznamnějších evropských žen političek. Tu velkou to zviditelnění její pozice je zásadní, abychom ukázali i mladé generace to, že ženy skutečně jsou schopné dosáhnout v životě všeho. A nyní prosím prezidentku Chorvatska, aby vystoupila na našem společném setkání. Takže paní Krapár Gitarovič. Děkuji, děkuji za slovo, děkuji samozřejmě i vám, vážená paní předsedající výboru pro rovné příležitosti, paní komisařko, pane předsedo, pane předsedo poslanci, poslankyně národních parlamentů, dámy a pánové. Jsem skutečně nesmírně potěšena, že jste mohu vystoupit v předvečer Mezinárodního dne žen. Ano, ženská práva, práva žen, rovnost pohlaví. Toto je jedna z mých priorit jakožto občanky Evropské unie já jsem první ženou prezidentkou Chorvatska. to skutečně není něco, co můžeme brát za bernou minci. Já jsem skutečně musela velice bojovat za toto postavení v životě i v politice. Musela jsem opravdu eh, se dostat přes mnoho takzvaných těch skleněných stropů, abych bojovala za postavení, podobně jako mnoho žen u nás i ve světě. Náš boj neustále pokračuje, některý z těchto bojů se musí neustále opakovat. Ženy ale dosáhly skutečně mnoho, ovšem čeká nás ještě hodně práce, hlavně v některých částech světa. Když se podíváme na to, jak to vypadá zastoupení žen na úrovni OSN, Evropské unie, OBSE nebo v Radě Evropy, zjistíme, že ženy jsou menšinou. A to je i například právě v Evropském parlamentu a i ve většině parlamentů členských států. I přesto, že tato čísla rostou a mění se v posledních letech EU čeká ještě hodně práce, ale to čeká nás všechny. Evropa musí nadále být takovým majákem pro práva žen v celém světě. V 21. století ještě pořád vidíme dětské sňatky, otrokářství, mrzačení ženských genitálií, obchodování se ženami, nemožno zpracovat, nemít právo na zdravotní péči nebo právo volby. Vidíme násilí, konflikt, terorismus. Mnoho z těchto problémů samozřejmě nemá dopad pouze na ženy a dívky, ale i na muže a chlapce. Ovšem, ženy bohužel právě jsou to tím zdrojem, který se nedostatečně využívá v oblasti udržování míru, bezpečnosti, zprávy a řízení věcí veřejných, politik a tak dále. Statisticky je prokázáno, že když jsou ženy součásti různých usměrovacích procesů, tak tyto procesy mají větší naději na úspěch. Právě proto potřebujeme, aby ženy byly právě v těchto oblastech prevence konfliktu, řešení konfliktu, udrži, eh, udržování míru, politik a tak dále v průběhu agrese proti Chorvatsku právě ženy bojovaly společně, společně s muži za naše svobody. byly to lékaři, byly to zdravotní pracovníci, humanitární pracovníci. byly zásadní i v tom období po konfliktu při výstavbě naší země. Pozitivní příspěvek žen k udržitelnému mírovému rozvoji je nenahraditelný. Musíme mít plný a rovný přístup ke zdrojům a příležitostem. Musíme být zapojeni do rozhodovacích procesů a tím pádem přispíváme ke všem těmto procesům, k pokroku. Ano, samozřejmě eh, musíme mm, bojovat i v oblasti dalšího rozvoje, a to na celém světě. Genderová rovnost v EU je pro nás zásadní z mnoha důvodů. Je zde ale mnoho i skeptiků, lid, ti, kteří tomu nedůvěřují, tomuto procesu a proto bych zdůraznila například jeden důvod za všechny, ekonomiku. Na základě výzkumu víme, že v těch zemích, kde ženy jsou na exekutivních i neexekutivních pozicích zastoupeny hodně, že tyto země prosperují, mají pozitivní dopad na HDP, snižují nezaměstnanost, zvyšují produktivitu a zároveň samozřejmě to reaguje na problémy stárnoucí populace. Samozřejmě, že to může vést i k nárůstu od 6,1 až po 9,1 růstu, což je někde v oblasti několika trilionů eur. Země, které umožňují nám využívat potenciál mají, eh, mají možnost zvýšit eh, svoje HDP až o 12 Ano, samozřejmě, že to přináší ekonomické úspěchy. Ekonomicky úspěšné společnosti jsou stabilnější, jsou inkluzivnější, eh, ženy mají větší slovo. Nedostatek ekonomického zastoupení zároveň ale znamená i nedostatečnou možnost volby. Ekonomická závislost vede ženy i v rozvo- v rozvinutém světě k obrovské závislosti nebo nemožnosti uniknout domácímu násilí. Situace je samozřejmě velice smutná v mnoha částech světa, kde ženy trpí hůře než domácí zvířata a já bohužel jsem mnoho takových obrázků viděla na vlastní oči. Pokud jde o domácí násilí, dokonce i v Chorvatsku, velice často mm, soudy nepotrestají dostatečně pachatele. Často je tomu tak i u obětí sexuálního násilí. Často se na tyto případy díváme, dívá mnoho lidí skepticky. Například znásilňování jakožto nástroj války, válečných konfliktů, nedostatečné platební podmínky žen, nezaměstnanost je mezi ženami rovněž vyšší mobilita na pracovním trhu. Má mnoho překážek. Ženy mají i rodinný život, mlad, na mladé ženy nahlížíme s určitým vždycky podezíravým pohledem, když se hlásí o místa. Všem ženy jsou i nukleární fyzičky, prezidentky, jak vidíte, lékařky, ale zároveň jsou to matky, sestry, které často pečují o členy své rodiny. Pokud to nestačí, tak často musí právě pracovat mnohem více, než muži a vynaložit větší úsilí, aby uspěli. Ano, my každým dnem prokazujeme neustále, že jsme schopni tohoto úsilí. Nejenom, že jsme schopné, ale zároveň excelujeme i v těch nejobtížnějších situacích a podmínkách. To je možná právě ten důvod, proč, když už nejsme lepší, tak alespoň rovny s muži a proto bychom měli být zastoupeny eh, na všech těchto místech i v politice mm, stejně jako muži. Ovšem já jsem osobně viděla, že když premiéři nebo prezidenti hledají nějaké kandidáty na post ministra, tak často hledají mezi muži. A jenom pokud již mají takový seznam mužů, tak najednou si říká, no budeme tam potřebovat i několik žen. Bohužel taková je realita. Kvóty často nejsou respektovány ve většině žen, ve většině zemí eh, strany raději zaplatí nějaký poplatek, pokutu, než by umístili na seznam kandidátek eh, ženy. A já si myslím, že bychom měli zahrnout ženy do všech těchto oblastí a především musíme změnit určitý přístup a filozofii, vytvořit politickou kulturu, která umožní rovné zastupování zastoupení žen. Musíme být ambiciozní a musíme přestat dívkám říkat, co mohou a co nemohou dělat. Nesegregovat děvčata, chlapce do různých sociálních rolí, protože je to skutečně na nás, je to naší role, abychom změnili tyto genderové stereotypy, které ještě převládají. Já nejsem ochotná akceptovat eh, takzvané kulturní argumenty, pokud jde o práva žen protože žádná kultura by neměla umožňovat eh, nerovnost postavení osob, eh, žen na jedné straně mužů, na straně druhé. Dědictví určité kulturní zvyklosti nemůžeme využívat jako ospravedlnění toho, že nejednáme, že nezasáhneme, pokud vidíme, že dochází k pošlapávání práv, že tak, jak integrujeme migranty do našich společností, tak i v tomto procesu musíme postupovat nesmírně obezřetně, protože stereotypy nejsou součástí našich kultur či náboženství. Musíme je odstranit z učebnic, z reklam, z médií, z našeho společenského života. Je na čase, aby společnosti nevyužívaly těchto výmluv. Musíme podporovat roli žen, ale zároveň i mužů do všech těchto procesů jako aktivní subjektů. Musíme zdůraznit především a klást důraz na vzdělávání. To je zásadní pro větší rozhled, ale zároveň pro budování lepší budoucnosti pro ženy a vlastně budování celého světa a lidstva. Potřebujeme inkluzi, rovné příležitosti, nikoho nesmíme vynechávat. Vzdělávání musí být prioritou všech vývojových a rozvojových programů. Je to nejsilnější nástroj boje proti všem těmto předsudkům a nerovnosti. Dámy a pánové, role médií je nesmírně důležitá v tomto ohledu musí mít vyváženou prezentaci žen a musí to být rovná prezentace, rovné zastoupení ženy v politice eh, mohou dosáhnout hodně, musí ale i vydržet hodně. Já nejsem mm, výjimkou. Já jsem musela skutečně mnoho vydržet, ale pokračuji dál v tomto úsilí, v této energii, tak aby tento svět byl lepším světem pro naše dcery, protože ignoranství a různé předsudky v vám vždycky zabrání eh, v tom, abyste pokročili. Eh, Můžeme se dívat na to, jak kdo vypadá, jaký má účes, jak je oblečen. Někteří se snaží trivializovat tyto záležitosti, snaží eh, se k vám přistupovat eh, s takovým schovývavým přístupem. No, říkají, že patříte na určitá místa, která jsou vyhrazena ženom. Proč to dělají? Protože prostě zatím často nemají dostatečné povědomí nebo se bojí. Bojí se vašeho potenciálu, bojí se vaší energie. A proto bych ráda řekla všem ženám, a dívkám, aby v sebe věřili, ve své síly, ve svou energii, ve svou hodnotu, ve své schopnosti, aby bojovali sami za sebe, aby se nikdy nevzdávali. Je na čím dál tím více. Každým dnem žen i mužů, kteří vás budou v tomto úsilí podporovat a vaše odhodlání potom umožní, aby jsme překonali veškeré překážky na naší společné cestě. Děkuji. Děkujeme, vážená paní prezidentko, děkujeme za tato slova. A nyní je mým potěšením představit paní komisařku Jourovou, která je zodpovědná za spravedlnou spotřebitele a genderovou rovnost. Je to jedna z našich nejsilnějších partnerek v boji za práva žen, za genderovou rovnost. Vážená paní komisářko, dávám vám slovo. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové, drazí kolegové, eh, členové parlamentu, děkuji mnohokrát za to, že jste mě pozvali na dnešní zasedání. Eh, začnu trošku sentimentální poznámkou, protože se obávám, že to je poslední příležitost pro mne tedy. Eh, účastnit se tohoto tradičního setkání v eh, souvislosti s Mezinárodním dnem žen eh, z pozice komisařky odpovědné rovněž za rovnost pohlaví. Takže dovolte, abych nejprve poděkovala Evropskému parlamentu za výbornou spolupráci. Víte, já jsem nepočítala, eh, kolik interpelací na mě bylo, eh, kolik hodin jsem seděla eh, v tom velkém plenárním sále ve Štrasburku i tady, kolikrát jsem slyšela od paní Garcie Perez Balenkiovičové, od dalších poslankyň, které zde sedí. Jourová, musíte dělat víc a lépe. A a možná mi nebudete mi věřit, ale bylo to povzbuzující, protože zároveň jsem vždycky slýchala z parlamentu, nejste sama eh, v této záležitosti. Eh, budeme vám pomáhat a myslím si, že jsme určitého úspěchu dosáhli. Máte tady nová čísla, uvidíte, že ten po... je to stále ještě teplé, protože to bylo e, vytištěno čerstvě, takže opatrně. Jsou to tedy aktuální údaje, eh, ukazující určitý pokrok, ale zároveň poukazující na to, že je třeba hm, stále ještě toho mnoho učinit. A proto eh, jsem upozorňovala politické strany, osobně jsem hovořila s politickými lídry, a také jsem psala dopisy, že by měli nominovat co možná nejvíce žen na své kandidátky, protože potřebujeme pokračovat v naší práci. A ještě jedna věta týkající se toho, kdo by měl pokračovat v práci. Na těch plenárních zasedáních eh, přišla řada otázek od eh, velice motivovaných mužů Není to tak, že by to byla pouze záležitost žen a úsilí žen. A problém, že nemáme dostatek žen v rozhodujících pozicích, a že chceme to změnit, neděláme to pro blaho žen. To není privilegium, je to povinnost pořád ještě máme určitou tendenci nazírat na to jako na problematiku žen, na privilegium žen to změnit, ale dámy a pánové, toto je problém společnosti. Eh, je něco nezdravého v naší společnosti. Máme více než 60% žen, eh, které jsou absolventkami univerzit a pak se někde ztratí. Dám vám víc údajů, ale než to učiním, Dovolte, abych se s vámi podělila o mé pozorování toho, co je nezdravé. Máme tolik odpovědnosti pro ženy, ale nemáme vyváženou sílu. A to je určitá systematická nebo systémová chyba. Promiňte, že teď hovořím tak technicky, tak odborně, ale když se podíváte na čísla, uvidíte to naprosto jasně. Je vidět, že mm, když se podíváme na 60 absolventek univerzit, z toho máme jenom 6% ve vedoucích jako výkonných ředitelek ve velkých evropských společnostech. Stále ještě tady velký rozdíl v zaměstnanosti. Rádi bychom měli eh, stejnou zaměstnanost žen jako mužů, 75%. Mm, stále ještě máme tak zhruba, teď je to kolem 20% průměru v radách nebo v představenstech společnostech. Průměr v parlamentu z 30% zastoupení žen, 36,5% zastoupení žen v Evropském parlamentu. Vidíme, že se to pomalu mění. Čas od času máme určité vlády v Evropské unii bez žen. Kdyby přišli Marťané na zem, tak by to nepochopili, statisticky hovořeno. Já jsem říkala, že bojuji za menšiny jako muži. Žádná žena ve vládě, nebudu tady tedy eh, konkrétně jmenovat, ale myslím si, že je to tedy ostudné a nemoudré. Je to velice krátkozraká politika nemít ženy ve vládě. Takže stále ještě nás čeká hodně práce. Na komisi víte, že máme cíl 40% zastoupení žen v těch vyšších manažerských pozicích Teď už jsme toho čísla takřka dosáhli, už máme 9, více než 39%. Jde to, jde to tedy pomalu, ale jde to dobře, ale není to automatické. Není to ta skutečnost, že tady máme kvóty a muži by se mohli nějak cítit jaksi podvedeni, že se ženy dostaly do té pozice jenom kvůli kvótám. Ne, ne, máme naprosto spravedlivou soutěž. My musíme mít eh, férovou soutěž, protože máme dobře připravené ženy, dobře vzdělané ženy, které jsou schopny obstát v soutěži. A my jsme na komisi učinili hodně práce, abychom uschopnili ženy v tom, abychom je připravili pro takové pozice. Měli jsme zacílené semináře, školení, sociální sítě, vytváření sítí. Nepřichází to automaticky, ale jde to. A dovolte, když se teď vrátím k členským státům, abych pochválila španělskou vládu, v níž je zastoupena většina žen, že? Bez kvót, domnívám se. Paní Garcia Pérez, vidíte, jak je bdělá eh, žena podíl žen je zhruba 67 Jako místo předsedkyně, míst, a potom máme předsedkyně ministra pro hospodářství, čili v těch nejdůležitějších funkcích, to, co bylo dříve eh, zastoupení mužů. Děkuji vám. No vidíte, jak je to ilustrativní. Někdy, když muži naslouchají tomu, co říkám, když o tom hovořím, více žen, více eh, síly pro ně, protože už teď máme hodně odpovědnosti. Občas slýchám takové hlasy, vy chcete bojovat, chcete nás nahradit. A já vždycky říkám, ne, ne, my to chceme jenom vyrovnat, tuto odpovědnost a moc, ale zároveň chceme spolupracovat, protože my ženy jsme výbornými týmovými hračkami. Líbí se nám, máme rádi spolupráci za férových podmínek, proto zdůrazňuji vždycky to slovo férový, a když je atmosféra příliš nepřátelská, říkám, nechceme bojovat. Máme vás rádi a v některých případech vás dokonce milujeme. Mm, to je tedy e, má pozice ne, ne nahrazovat muže. A teď e, poněkud vážněji paní předsedkyně hovořila o násilí a o nepřijatel jiných eh, fenomenech v současné společnosti a my povzbuzujeme ženy, aby vstupovaly do politiky, do velkého biznesu, do vysokých pozic biznesu, aby mm, prostě zastávaly veřejně známé pozice. Stále více žen je ohrožováno online Eh, máme tady příliš mnoho zastrašování a násilí i ehm, páchané takové hrozby na sítích, ehm, na, kandidát, na kandidátkám a tak dále. A to je odrazující. To, co slýchám od mladých žen, které se snažím zvát do politiky, ale také od novinářek, které říkají, eh, čelíme tak strašlivým útok online onlineového násilí, že prostě zvažujeme, že budeme možná dělat něco jiného pro naše bezpečí a pro bezpečí našich rodin. A to je trend, který musíme zarazit. Nechci o tom dlouho hovořit, ale jsem ve velice častém kontaktu s internetovým sektorem. Chci, aby aktivně dělali něco proti, pro boji, proti boji eh, proti ženám, proti těmto útokům na ženy, protože je třeba, aby se tady ta situace zlepšila. Paní předsedkyně hovořila o násilí páchaném na ženách, na dětech, domácím násilí. Máme šokující čísla jedna ze třech žen, eh, které více než 15 let zažila určitý způsob fyzického násilí. Já vždycky říkám, že Evropa je dobrou adresou pro ženy, ale když vidím tato čísla, tak to mě šokuje. Mm, a je to naprosto nepřijatelné a my musíme prostě využít veškeré nástroje, které máme jako politici na úrovni evropské i na úrovni jednotlivých států, to jest legislativa. Tady v tom případě se to týká tedy trestného práva. Asi bychom se na to měli podívat. Měli bychom také eh, lépe eh, školit profesionály v orgánech eh, vynocujících právo. A je třeba to tematizovat, protože v určité části naší společnosti stále převládá to přesvědčení, že násilí je něco nevyhnutelného, normálního, což oběť zřejmě vyprovokovala, asi si to zasloužila, že tady budou nějaké objektivní důvody, eh, které by mohly jaksi vysvětlit to chování násilníka. To je prostě zakotveno v naší společnosti jako prostě nějaká představa něčeho normálního a proto musíme pokračovat v té osvětě. A také jsme slyšeli od paní předsedkyně, vy jste mě inspirovala, proto se stále odkazuji na vás, promiňte, že nelze akceptovat eh, nebo jenom omlouvat určité fenomény, zejména v oblasti násilí. Máme tady ty statistiky, které nám ukazují, že zhruba půl milionu mladých žen nebo dokonce dívek muselo projít strašlivým dvou eh, eh, zkušeností mrzačení pohlavních orgánů v Evropě v 21. století. A když občas mluvím s lidmi, kteří pracují v té bezpečnostní oblasti, tak říkají, no jo, víte, to je součást jejich kultury. A v takovém okamžiku bych nejradši někoho zabila eh, zejména toho, s kým hovořím, protože to je absolutně nepřijatelné a je třeba to trestat, je třeba to vystopovat je třeba vysvětlovat společnosti, že každý má povinnost oznamovat něco takového, kdyby se tedy, že něco takového se připravuje. Znám tolik konkrétních případů, které ukazují, že to není snadná záležitost eh, věnovat se těmto záležitostem, ale musíme v tom pokračovat. A takové ty kulturní výmluvy, to vůbec není jenom o násilí. Myslím si, že i ti, kteří nově přicházejí do Evropské unie, eh, musí dostat naprosto jasné poselství, že evropská žena je svobodná, silná individualita s plnými právy, aby sama rozhodovala o tom, zda chce studovat, zda chce pracovat a co chce dělat, zda se chce vdát a kolik dětí chce mít, zda vůbec chce mít děti, to je evropská žena a toto jsou její práva. A musíme prostě samozřejmě pokračovat i v tomto poselství v boji za genderovou rovnost. Je třeba to opakovat stále a stále, protože jinak budeme takoví pokryci, kteří prostě budou pořád jenom hovořit, ale nebudou v tom konat promiňte, když sedím, nemohu být eh, jaksi víc eh, vášnivá ve svém projevu. Vím, že už hovořím příliš dlouho a teď už se blížím k závěru, promiňte. budu možná potřebovat už jenom jednu minutku. Dámy a pánové, eh, blíží se volby a díky skutečnosti, že jsem skutečně trávila hodně času na plenárních zasedáních, já osobně vím, jak důležité je, aby po květnu 24. tady byli inteligentní lidé, odpovědné osobnosti, dobrá vyváženost zástupců národů, kultur, mužů, žen, mladých, starých dobrá vyváženost dobrých lidí. To je to, co Evropa potřebuje, to je to, co potřebujeme my všichni. Takže proto bych si přála a povzbuzovala žen, aby za to bojovali. Děkuji vám. Thank you very much, Děkujeme. Děkujeme, děkujeme za veškerou spolupráci, paní komisařko. A nyní to bude paní Virginia Langbach, která je ředitelkou Evropského institutu pro genderovou rovnost, podívá se na to, jak to vypadá s zastoupením žen v politice. Prosím, dávám vám slovo, děkuji. A já jsem skutečně nesmírně ráda, že všichni vážení panelisté předložili už argumenty, ke, kterém, ke kterým já předložím fakta. Jež poukazuje na to, že musíme pracovat, musíme postupovat dále, musíme využít veškeré úsilí a energii v tomto ohledu. Před několika dny jsme s novináři že o některých z těchto faktech hovořili a já myslím, že je důležité, aby zástupci národních parlamentů měli tyto informace k dispozici. Jedna z takových zajímavých věcí je, že 79. rok, to byl ten rok, kdy poprvé byl v přímých volbách zvolen Evropský parlament. Měli jsme 17 žen. 40 let později máme více než dvojnásobek těchto žen. A když se podíváme, proč je tento pokrok tak pomalý, tak v podstatě vlastně my zde máme index, který poukazuje na tuto uh, rovnost. Stovka znamená, že teda tam není žádná, uh, žádný rozdíl, je tam úplná rovnost a vidíte, jak jsme daleko, že to vlastně není ani v polovině. A ve vašich zemích, eh, tam se můžete podívat, jak to vypadá, pokud jde o politickou moc, ekonomickou moc, eh, to znamená ženy na těch rozhodovacích místech. Vidíte, že tam je ta propas obrovská. Paní komisárka o tom již hovořila správně. Toto se děje v 21. století. A když se podíváte na ta čísla a ptáme se proč, když se podíváme na průměr například u ministrů, průměr v v parlamentech v EU. Je to nižší než v Evropském parlamentu. V podstatě u ministrů je ta situace stejná. Asi před rokem, to by vás mohlo zajímat, jsme vytvořili takový nástroj, jež se zaměřuje na národní parlamenty. Doufáme, že to pomůže i nově zvolenému Evropskému parlamentu. Když se podíváme na to, jaké jsou překážky v tomto vyrovnaném zastoupení žen, když analyzujeme kulturní záležitosti, eh, všechny překážky určitého přístupu, harassment a tak dále. Čili proč dochází k tomuto problému? Musíme udělat eh, zásadní změny. Například, eh, jak jsme před chvíličkou slyšeli, musíme vytvořit něco, co by pomáhalo ženám navzájem, takzvané vzájemné různé sdílení, osvědčené praxe a tak dále. Komise by vám jistě mohla k těmto číslům říct ještě víc, ale například i prezidentka Chorvatska se o tom zmínila i paní komisařka. Mnoho důvodů, které ignorujeme, které zůstávají pod povrchem, které nevidíme, ovšem tak to nemůže zůstat do budoucna. Zároveň se, jste se zmínili o kvótách, já nebudu o tom nějak dlouze hovořit, ovšem podle našich analýz kvóty nejsou tím vysvětlením nebo tím zázračným lékem. Je to jeden ze způsobů, který by mohl zahájit změnu. Když se podíváme na tento index, v letošním roce v říjnu budeme mít novou edici tohoto indexu a těch devět členských států o, kromě Chorvatska, teda 8, díky kvotám právě zvýšilo účast žen v těchto oblastech. To znamená, že jako přechodné opatření ty kvóty mohou fungovat, nebo něco, co aspoň se nad tím zamyslíte, nebo paní prezidentka hovořila, ano, prostě vždycky hledají kandidáty muže, ale najednou díky těm kvótám musí hledat i ženy, čili je to i taková změna filozofie. Další věc, o které jsme jste již hovořili, my jsme udělali takovou studii i u rakouského předsednictví. Především mladé dívky jsou více vystaveny harasmentu, například i onlineovému harasmentu, kvůli jazyku, kvůli přístupu, kvůli určité netoleranci. Tím, že nevystupují třeba tak, jak by si ostatní představovali a tak dále. Čili toto je rovněž věc, kterou musíme změnit, to součást kulturního přístupu. Čili to jsou určité citáty, které kde máme k dispozici. My jsme hovořili s mladými lidmi z deseti různých zemí, ptali jsme se, co jsou ty překážky, které jim brání, aby se zajímali třeba o politiku a například u dívek eh, to bylo více překážek a zároveň my, kteří máme možnost vlivu na určitou tvorbu přístupu mladých lidí. Vidíme na základě těchto odpovědí i, že jsou zde i různé způsoby, jak na to reagovat na tyto otázky. Před 40 lety došlo k této změně, ovšem to tempo je pořád takové opravdu šnečí. My vedeme různé kampaně i na úrovni občansko mm, občanské společnosti. Nemůžeme zůstat, zaostávat, tak to musíme tomto úsilí přidat, musíme se vzájemně podporovat ženy, podporovat ženy, zapojit do toho i muže. A já skutečně doufám, že i ve volbách, které nás čekají, bude více žen eh, hlasovat pro ženy, ale že i muži budou podporovat větší účast. Žen děkujeme, děkujeme vážená paní Langbank a zároveň děkujeme i za spolupráci vašemu genderovému institutu. No a nyní já již nebudu předsedat, to, protože zde budeme mít dva panely, které budou diskutovat jednak první panel skutečnou moc žen v politice a posílení této moci a postavení a druhý se bude věnovat mladým ženám v politice. Já bych poprosila účastníci prvního panelu, aby zaujali místa zde na pódiu. Jednak je to paní Agněška Kozlovská-Rajevič, je, která je polskou europoslankyní, bude moderovat tento panel. Je to Dále paní Henrika, doktorka Bošňar, která je prezidentkou Polské konfederace Levitán a místo předsedkyní eh, organizace Business Europe a zároveň založila Eh, kongres žen v Polsku, dále je to paní doktorka Meriel Kenny, která je lektorkou z Univerzity v Edinburgu a dále je to paní Angelika Mlinár, která je členkou našeho výboru. A nyní již dávám slovo paní Agněšce Koslovské Rajevič, která bude vést první panel. Eh, good morning, <clears throat> good morning everybody. Dobré dopoledne, já se omlouvám, včera jsem přišla hlas. Takže prosím, abyste použili sluchátka, možná to bude znít lépe ten můj hlas, když bude tlumočen. Ráda bych zde uvítala všechny panelisty prvního panelu Skutečná moc žen v politice a jak posílit tuto politiku. Máme zde doktorku Henriku Bochniar, doktorku Meryl Kenny a rovněž europoslankyni Angeliku Linar, která je koordinátorkou za ALDE skupinu ve výboru FAM, moje kolegyně. Než dám slovo našim úžasným panelistkám. Dovolte několik poznámek z mé strany. Viděli jsme ta čísla, takže jsme si vědomé toho, že ženy se účastní na politice. Viděli jsme konkrétní čísla ohledně indexu zastoupení žen v politice. Vidíme, že to roste, máme zde ženy na těch nejvyšších pozicích. Ovšem to nestačí pro správné a řádné řízení našeho světa. Proto bychom se měli podívat na všechny ty překážky, které vedou k těm disproporcím obrovským. My samozřejmě známe mnoho z těchto důvodů. Nedostatek eh, například eh, dostatečného přístupu k prostředkům, například finance, to je základní aspekt eh, například kampaně. My víme, politici, jak to může ovlivnit úspěch ve volbách. Čas to je další nedostatečný zdroj. Disproporciální využívání času mezi muži a ženami. Ženy pracují 10 hodin týdně déle než muži. To, co znamená 520 hodin ročně. Čili 520 hodin to je skutečně dlouhá doba, co všechno můžeme udělat za tuto dobu. To bychom si měli položit tuto otázku. No a kontakty, sítě, informace, ty jsou zásadní v politice chce, protože politika znamená i kompromisy, kombinace určitých extrémů, řízení společných ambicí, nalézt společné uh, eh, hojmenovatel, čili bez těchto sítí nemůžeme nic ovlivnit. Dále jsou to genderové, genderové stereotypy. Ženy jsou v podřízené pozici, často se k ním chovají protějšky ponižujícím způsobem. Já si pamatuji jednu 33 letou přítelkyni, která se stala eh, ministerkou sportu a novináři se ptali, zda si myslí, že její věk je dostatečný pro to a začali klást různé dotazy ohledně hokeje, aby ji nachytali a podobně zatímco když muž se stane ministrem sportu, tak eh, mu nikdo takové otázky ohledně jeho kompetencí či znalosti sportu neklade. Položili mu pouze otázky ohledně požadovaných reform a já se ptám, proč? Já skutečně jsem nesmírně rozčilena v takových situacích. Proč musíme my ženy neustále něco dokazovat? Proč dostáváme eh, nejlepší pozice, jen když jsme opravdu eh, skutečně eh, v výjimečných pozicích a musíme pracovat mnohem více než muži, abychom se dostali na takovou eh, pozici či funkci. Určitá neviditelnost žen, nedostatečné zviditelnění u nás v Polsku, jak když jsem mm, byla ve vládě, tak jsme měli mnoho místo nebo náměstkyň žen, 40 těchto pozic bylo, to je vlastně druhé nejvyšší místo eh, nebo postavení v Polsku. No a většinou poslanci neusilovali o toto druhé, o tuto druhou pozici a proto jsme tam měli tolik žen. Nikdo totiž nezná jména těchto 40% těchto náměstkyň, i když pracovali téměř bez přestání, bez ústání pro určitou slávu ministrů. Čili to je typické, že ženy jsou právě v tom pozadí této práce, nejsou viditelné. Vidíme to v politice, jakož všude jinde a právě proto já jsem tak nešťastná, když to vidím, protože je to nespravedlivé. 40% těchto náměstkyň to je vlastně armáda žen, která by mohla vládnout. Co bychom mohli udělat, abychom posílili pozici žen, které už se dostaly na tak vysokou politickou úroveň a přesto mají pocit, že se jim nepovedlo dosáhnout skutečného postu. Mají, ano, určité možnosti, ale nekontrolují, nemají tu rozhodovací pravomoc jak můžeme podpořit ženy, které alespoň teoreticky se dostaly na vrchol. Mnoho z nás se nikdy nedostaneme na takové e, pozice, vůbec nevíme, k čemu dochází za zavřenými dveřmi. Co můžeme udělat my všechny? Právě proto vás všechny zvu na tuto diskuzi a jako první poprosím paní Henriku Bochňář. Je to žena právě, která se dostala na vrchol a nesestoupila z tohoto vrcholu. Prosím, abyste se s námi podělila o to, jak to tam vypadá nahoře. Děkuji. Good morning, Agnieszka. Uh, first... Krásné, dobré ráno. První připomínka. Eh, já vynechám svou prezentaci, kdyby někdo z vás ji chtěl dostat. Obsahuje celou řadu údajů mm, a nechci tady mm, mrhat vaším časem a říkat eh, stejné věci, které tam můžete najít. Domnívám se, že jsem měla tu velkou příležitost eh, a šanci poznat mnoho světů, včetně politiky a biznesu. A hledím na roli žen Eh, eh, spíše z ekonomické perspektivy, což byla moje profese. A pro mne úplně nejdůležitější věc je, když hovoříme o roli žen a o jejich podpoře v politice a v biznesu a v posílení jejich role, to je záležitost ztráty té enormní síly či moci, která je za každou ženou já si myslím, že nemůžeme plítvat eh, tímto statkem, tímto aktivem a musíme nalézat takové nástroje, které nám nakonec podaří, eh, pomohou, které nám nakonec pomohou zrychlit tento proces. Domnívám se, že tady je velká podobnost mezi světem biznisu a světem politiky. Když se Agněška zmínila o tom počtu náměstkyň ministrů, eh, to je přesně takové i v biznesu. Eh, když půjdete do průměrné banky, 80% zaměstnaných jsou tam ženy. 50% je jich zastoupeno ve středním managementu, ale potom, když se podíváte na mm, eh, představenstvo, jestli je tam jedna žena, tak už to je velký úspěch. A úplně to tež se děje v politice. Čili zdá se mi, že se prostě musíme podívat na tyto dva světy, kde jeden závisí na druhém zároveň tedy. Agněška se zmínila o zážitosti peněz a to je zcela jistě jeden z nástrojů, který ženy vylučuje z politiky. No protože v tomto světě nemůžete existovat bez peněz. Ale pro ženy e, e, je networking daleko významnější vytváření sítě, teda než pro muže protože mm, my si e, víc vážíme času. A za druhé, ženy chtějí-li spolupracovat, tak musí se navzájem mít rády. Na rozdíl od mužů, který, kteří se mohou nenávidět, ale je-li to záležitost biznisu, tak jdou na pivo a udělají spolu ten biznis. E, čili z této perspektivy bych se s vámi chtěla podělit o zkušenost e, Kongresu žen, Eh, který byl založen před deseti lety a myslím si, že je to jedinečný systém, který v Polsku máme, protože poprvé nemáme, víte, takovou organizaci, eh, která prostě si stěžuje na to, že tady nejsou ženy v politice nebo v biznesu. Máme tam prostě všechny pohromadě ze všech těch sfér. A byla to skutečně usilovná práce po těch deset let. Úplně jenom ze začátku, abychom začali hovořit stejným jazykem, protože pro mě jako ženu z biznesu hovořit s někým, eh, eh, s vedoucí feministkou, to bylo jako kdybych hovořila s někým z jiné planety. A to tež se týkalo jiných lidí. Ale po deseti letech jsme pochopili, že to můžeme společně dělat. A to je něco, co může pomoci ženám v politice, ale také ženám v biznesu a také ženám v nevládní sféře, tedy v nevládních organizacích. A nevím, zda to může fungovat v každé zemi, protože já jsem neslyšela o nějaké podobné organizaci někde jinde, ale to je nejsilnější sociální hnutí po solidarity v Polsku. Když máme kongres, přichází tisíce žen, ale co je ještě důležitější, je, že máme ženy v regionech, a to je skutečně založené na těch kořenech. Víte, není to taková struktura, že jsou lídři a potom lidi, kteří je musí nasledovat. Ne, ne, ne. Máme několik podnětů, které fungují spíše v lokální, na lokální úrovni, v malé vesnici, v malých městech. V posledních volbách lokálních to fungovalo výborně, protože poprvé máme největší počet žen, které se rozhodly mm, ucházet se o funkce, ale jednou z největší událostí a úspěchu bylo, že v roce 2011 se nám podařilo za využívání eh, těchto příležitostí, kterou jsme tenkrát měli, že Eh, politici byli trošku zaraženi, překvapeni naším hnutím, že ženy šly do parlamentu a přesvědčovali členy parlamentu, aby zavedli kvóty při volbách 39, eh, pardon, 35%. A mohu vám říct, čím déle jsem v biznesu, čím déle jsem v politice, tím více jsem zastánkyní kvót. Zdá se mi, že Kdybychom měli ten způsob diskuzí, no jo, a to je prostě hol takový nástroj pro ženy, že ženy se cítí nekvalifikované, potřebují nějaké extra stimula. No víte, to je snad vtip. My potřebujeme to dohnat během několika let a neexistuje jiná možnost. 70 let by nám to trvalo, kdybychom prostě neměli kvóty. Víte, abychom dosáhli tak přirozené pozice a funkcí, kterou, které mají muži, bude to trvat 100 let. A já si myslím, že je stále více mužů, kteří to také chápou. A dokonce i v politice, protože Agněška se ptala, na nějakou radu možná, jakým způsobem lze urychlit ten proces, abychom dali ženám větší moc v politice. Ale v biznesu děláme to tež. Je třeba identifikovat a nalézt přátelé v mužích. A v biznesu jsou některé organizaci vedené muži, kteří se rozhodli, že pro jejich biznis a pro jejich společnost je dobré mít více žen na vrcholu. A myslím si, že to též lze nalézt v politice. Není to jeden stejný svět, ale e, když se podíváte na ty akce mýtů a pejmítů, je pro nás příležitostí využít to, protože takřka všude ve společnosti se podporuje daleko více potřeba žen v politice i v biznesu, Takže musíme za to bojovat. I za ty kvóty. Nestyďte se, neobávejte se toho. Jděte do diskusí, protože my to musíme udělat pro naše rodiny, pro naše společnosti, pro Evropskou unii. A myslím si, že samozřejmě eh, se čím déle se bude diskutovat o nejrůznějších ideách, tím déle nám bude trvat, než se dostaneme do eh, skutečně rovné společnosti. Proto je třeba zavést kvóty. Děkuji vám, paní místo předsedkyně. Mm, já si myslím, že to je skutečně také řešení. Také já si myslím to o kvotách. A teď dovolte, abych dala slovo doktorce Meryl Kenny Eh, z univerzity v Edinburgu. Thank you to the committee for the... Děkuji, děkuji za pozvání do vašeho výboru, že mohu vystoupit na této akci k medrže. Já se spíše podívám na ty bariéry akademické sféry. Samozřejmě, že se podíváme i na politické záležitosti, kvóty a tak dále a určité zkušenosti, které máme u nás ve Skotsku ve Velké Británii a myslím, že paralely bychom mohli nalézt v různých podobných kontextech. Takže pokud jde o Skotsko, já jsme měli možnost v podstatě vidět v nedávné době například to, že Nikola Sturgeon byla první takovou premiérkou vlastně eh, Skotska v roku 2014 a samozřejmě, že tam má i mnoho žen ve své vládě v kabinetu. Vidíme, že se zvyšuje role žen vysoce postavené eh, ženy, ministerky v různých politických stranách a tak dále. Že to, to, co vidíme, tak samozřejmě musíme ve Skotsku musíme začlenit do určitého kontextu, protože na všech politických úrovních Velké Británie obecně ženy nejsou dostatečně zastoupeny. U nás například Eh, toto číslo v našem parlamentu v roce 2016 pouze 44 eh, žen bylo zvoleno, což je asi 36 parlamentu, což je vlastně stejné číslo jako v předchozích volbách. My jsme nikdy například neměli žádnou ženu jiné pleti v našem parlamentu, čili v podstatě vlastně je to sice takový příslip, ale ještě nedostatečný výsledek. Vidíme zde opravdu i mnoho prostě neúspěchu v této oblasti. Čili když se podíváme na nějaký širší globální kontext, politická reprezentace obecně, o které jsme zde hovořili. My víme, že to nedostatečné zastoupení žen v politice je samozřejmě na legislativní i exekutivní úrovni veliký problém. Pouze 24% poslanců na světě jsou ženy a já si myslím, že toto číslo si musíme zdůrazňovat. Nejde o nedostatečné zastoupení žen, ale přes zastoupení mužů, protože se, více než 75 všech poslanců ve světě jsou muži. Pouze ve třech eh, zemích je toto číslo lepší. Ve Skotsku a ve Velké Británii my v roce 2003 skutečně klesli v tomto globálním ratingu. Jinak eh, v minulosti bychom byli na třetím místě, nyní je to 30, 39. místo. Skutečně mnoho eh, zemí nás přeskočilo, mnoho zemí právě zavedlo takové urychlené, urychlené opatření, například genderové, genderové kvóty. Čili co to vysvětluje, co k tomu vedlo, nebo co potřebujeme, abychom umožnili, že nám dosáhnou politickou moc. Když se podíváme na Pepe Mors, eh, Minivor Kru, který nám připravili tyto studie, tak právě hovoří o robustném rámci, o mm, ženských právech, občanských právech, všechny tyto věci, které se za, musí zakotvit do ústav, ústavní změny, které představují potom i určitou mobilizaci, pokud jde o zastoupení žen v politice, volební systémy jsou zásadní, kvóty na úrovni politických když se podíváme na národní parlamenty, například deset eh, nejvýše postavených, tak vidím, že většina z těchto eh, zemí využívá určité proporční zastoupení nebo mm, právních či eh, stranických kvót. Ano, je zde propojení s tímto systémem, volebním systémem, zastoupením žen. Vidíme, že to, tento PR systém není dostatečným pokud jde o volby, aby zajistil zvýšení zastoupení žen v politice. Hlavní bariérou v této oblasti pro většinu Eh, zemí jsou samotné politické strany, protože ženy, když se rozhodnou, že budou kandidovat, tak musí být nominovány danou politickou stranou. A často právě, eh, jak už jsme o tom slyšeli, jsou to právě politické strany a ne voliče, kteří představují tu největší bariéru, aby se žena dostala na zvolenou funkci věnujeme velkou pozornost posledních letech různým iniciativám, aby jsme podporovali ženy skills training, to znamená finanční um, pomoc, mentorské programy, posilování zručnosti a tak dále, budování kapacit. Ovšem tyto programy bohužel často to mm, zjišťuji, že problémy jsou i na straně žen. Na základě důkazu vidíme, eh, že ty politické strany jsou ale největším vynikem, protože nevybírají kandidátky ženy nebo na místa, která by mohla získat tyto ženy, když například mají určité genderové kvóty takové strany, tak eh, najednou naleznou ženy a zjistí, eh, že zvýšení poptávky může znamenat eh, zvýšení na druhé straně nabídky, čili to je důležité pro politické strany zvyšování určitých mechanismů kvót, které jsou dobře nastaveny, efektivně implementovány, vynucovány. To by mohlo zlepšit situaci. A poslední věc, o které jsem chtěla hovořit, je Institucionální a parlamentní reforma, například pracovní podmínky legislativního orgánu, pracovní podmínky, jak se nabírají ženy, muži, péče o děti a tak dále. To znamená, že ženy se mají zájem o e, tyto funkce, ale aby měly například možnost opětovně se ucházet o e, dané posty. U nás například ve skotském parlamentu máme možnost opravdu umožnit takové mm, pracovní podmínky, školky a tak dále. Například i návštěvníci parlamentu mají možnost e, své dítě mm, umístit do takového, opat, e, do takového zařízení například, nebo i kojení je u nás e, přímo možné v pracovních podmínkách. Čili ano, to, to, to jsou všechno věci, které ulehčují ženám nám ehm, přístup k těmto, ehm, k těmto postům. Bohužel například eh, až do roku 2010 eh, v anglickém parlamentu vůbec ani neměli tyto eh, zařízení péče o děti. Čili hm, my skutečně máme mnoho důkazů, pokud jde o zastoupení žen ve Velké Británii v politice. Jsou to pozitivní, negativní výsledky, které podle mě jsou podobné jako i v jiných kontextech, nejenom v politice co je důležité, je, že změna může nastat, ale vyžaduje to bdělost. Politická příležitost může vytvořit možnosti pro boj za postavení žen, za genderovou rovnost. Ovšem pokrok nemůžeme dosáhnout bez zastoupení politi- politického zastoupení žen. Vidíme, kolik let by nám trvalo, kdybychom dosáhli gen, úplnou genderovou rovnost. Vidíme, že ten pokrok si je, ale je, je pomalý. Čísla jsou důležitá. Eh, častokrát potom to má dobrý pozitivní dopad na politické výsledky, například u nás ve Skotsku, to větší zastoupení žen, to, jakým způsobem vedeme politiku a tak dále. Samozřejmě, že čísla nejsou všemožná, institucionální změna je důležitá, změna na úrovni, na úrovni politických stran. Chceme, aby instituce reagovaly na po, na potřeby žen kvalitnějším způsobem. A poslední věc, o které jsem chtěla hovořit, jsou kvot. Kvoty fungují, mají obrovský dopad na ty, na čísla, na základě mezinárodních eh, důkazů vidíme, že skutečně mm, toto zastoupení, že to zvyšuje zastoupení žen. No, Ovšem kvóty nejsou eh, rovněž všemocné. Musíme zde mít dostatečné závazky, aktivitu na straně politických stran. Musí, eh, tyto kvóty musí být spojeny se sankcemi, pokud se nebudou plnit určité podmínky, tak aby nedošlo k snižování zastoupení žen. Samozřejmě, že kvóty nestačí, nejsou jediné, musí být implementovány společně s ostatními reformními strategiemi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. Paní doktorko, souhlasím s tím, že kvóty společně s politikou by mohly pomoci. Teď bych ráda zahájila diskusi, rozpravu pro členy z národních parlamentů. Pokusím se, aby se dostalo k slovu co možná nejvíce delegací, ale máme pouze 35 minut. Takže chci zdvořile požádat všechny řečníky, aby se omezili na dvě minuty. Jako první se přihlásila paní Marta Matraj z Maďarska. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové, jako první bych vám ráda předala Pozdravím mých kolegyň z Maďarska. Dnes je velice důležité, abychom upřímně hovořili o roli žen v politice a ve společnosti. V Maďarsku zastáváme názor, že z hlediska politického, společenského, lidského a právního neexistuje žádný rozdíl mezi ženou a mužem. Tato zásada je rovněž zakotvena v maďarském základním zákoně, kde článek 15.3 jasně říká, že muži a ženy jsou si rovni. Ovšem, mezi ženy a mužemi jsou, existují velké biologické a emocionální a další rozdíly. Je třeba, aby se muži i ženy zapojovali stejným dílem v národní a místní politice. Ovšem, na místo kvót jsme toho názory, abychom spíše podporovali ženy, jak v jejím profesním životě, tak v jejich zapojení do politiky. Jsme hrdí na to, že v Maďarsku čím dál tím více žen získává střední a vyšší vedoucí pozice. Například v místních zastupitelských orgánech jsou ženy velmi silně zastoupeny. Máme mnoho starostkyň, místo starostkyň či žen, které jsou v obecních radách a provádí vynikající práci. V dnešní době porodnost celé Evropě klesá. Západ vidí řešení tohoto problému v migraci v podpoře přistěhovalectví. Maďarsko ovšem smíší v této věci jinak. Maďarská vláda před nedávnem zahájila akční program pro ochranu rodinného života, který plánuje s dodatečnou podporou žen, které se přejí, které se přejí pracovat, politicky se angažovat a zároveň mít rodinu. Význam politické angažovanosti žen pro mne spočívá v tom, že ženy mají svou osobní perspektivu pohledu na problém a osobní specifické řešení problému, což je hodnota, kterou musí politika využít při e, utváření e, jaksi společenského života a řešení problému. Děkuji. A teď má slovo paní Boguslava Ořichovská. Szanowni Państwo, Dámy a pánové, já ráda bych vás všechny pozdravila a děkuji za pozvání. Ráda bych zahájila svůj projev optimisticky. Já zastupuji Polský senát a jsem z kraje, kde 75 právě v Senátu tvoří ženy. To znamená, že máme pouze jednu čtvrtinu mužů u nás v našem Senátu. Rovněž bych chtěla pohovořit o první poslankyni, která první na světě eh, na Slesku, paní Janina Omankovská, vedla eh, náš sejm. Je to žena, která je považována za nesmírně šikovnou, ale která údajně svůj nos ehm, tak strká vlastně všude, agituje, píše brožurky a tak dále a představuje nám mnoho, pro nás mnoho problémů. Naštěstí tomu tak nebylo, naopak přičinila se o to, že role žen v Polsku je čím dál tím eh, větší. Paní Bochňaš například je jednou z prvních žen na světě, které právě vytvořili eh, nebo se spolu podíleli na mm, založení eh, Kongresu žen. A méně optimisticky nyní na základě průzkumu víme, že zastoupení na různých úrovních, ať už je to Sejm nebo Senát u nás nebo místní samozprávy, tam bychom chtěli, tam vlastně až v roce 2080 dosáhneme rovného zastoupení. Takže už nám schází pouze 60 let, abychom toho dosáhli. Děkujeme. Teď ráda dám slovo paní Karle Tavares z Portugalska. Mrs. Karla Tavares. Good morning, Karla Tavares. Děkuji, budu hovořit portugalsky svou mateřštinou, takže prosím, eh, nasaďte si sluchátka. Proto, abychom mohli posílit eh, ženy v politice, musíme zvýšit jejich počet. V Portugalsku například v roce 1976 ženy reprezentovaly pouze 5 všech eh, poslanců v eh, portugalském parlamentu. Pak se to mm, číslo postupně navyšilo, například v roce 83 to bylo 6,6, ale stále je to velice nízké procento. A například v roce 2005 jsme měli 49 žen v asi 250 křeslech v parlamentu. My v Portugalsku máme zákon o paritě, který říká, že musíme mít minimální zastoupení žen v kandidátkách do parlamentu minimálně 33,3%, což platí také pro Evropský parlament. Pak máme zákon z roku 2015, který eh, poprvé vlastně E, zajistil to, že máme v našem portugalském parlamentu třetinu žen. Tyto výsledky ale nejsou stále ještě dostatečné a proto portugalská vláda nedávno předložila nový návrh zákona pro minimální žerdenou zónu, kde to navyšuje na 40% a tento zákon byl minulý měsíc, tedy v únoru, schválen v portugalském parlamentu a bude platit již nyní pro evropské volby a také pro příští parlamentní volby u nás v Portugalsku, které budou v říjnu. Toto je skutečně velice důležitý aspekt pro nás. E, jsme rádi, že tam máme tu minimální kvotu 40%, ale není tam, e, nejsou tam například peněžní sankce, pokud se to nesplní. Proto je třeba přistoupit k dalším změnám, eh, tak aby ženy byly více zastoupeny v rozhodovacích procesech. Tady jsme už hovořili o politických stranách, o těch překážkách, které tam jsou, proč tedy politické strany nechtějí dávat ženy na kandidátky, že s tím je problém, ale musím říci, že i když tam ženy jsou, tak ty ženy jsou vždy stále ještě vybírány muži a to musí být také změněno. My jsme přesvědčeni, že v budoucnu eh, to prostě bude jinak, že ženy budou vybírat ženy. Proto je třeba, aby se seny semkly, zmobilizovala, aby dokázali prosadit veškeré ty důležité změny ve společnosti, které všichni potřebujeme. Děkuji mnohokrát. Eh, thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní Tavárež. A teď má slovo paní Marie Pierre Rixo z Francie. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice ráda, že zde mohu zastupovat Francii u příležitosti oslav Mezinárodního dne práv žen, které organizuje Evropský parlament. Otázka angažovanosti žen v politickém životě na všech úrovních, ať to je lokálně, až to eh, je nejvyšší, to je zásadní věc pro mě v osobním životě a také pro mě že já jsem vlastně předsedkyně delegace, které se věnuje práv žen u nás v parlamentu francouzském. Patr Barita je u nás velice důležitá, již od roku 1999. Postupně se k ní tedy dopracováváme a snažíme se, aby skutečně byla uplatňována. V minulých letech tady máme několik zákonů, které se tomu věnují, například paritě v oblasti voleb a tak, aby ženy mohly být tedy lépe zapojeny do politické debaty na všech úrovních. My se tedy velice angažujeme pro to, abychom paritu v politice skutečně prosadili, například prostřednictvím toho že máme velké změny u nás v francouzském parlamentu, kde máme 48 poslankyň žen od posledních voleb, což je obrovská změna. Zejména jsou to také poslankyně hnutí Republikán Marš, tedy Republika v pohybu. Parita je tedy po nás důležitá také na místní úrovni. Tady chceme posílit ty povinnosti, které vedou k paritě, neboť bohužel na místní úrovni ještě ženy dostatečně zastoupeny nejsou. Také tady máme takovou alianci konferenci mezi politiky a legislativním schromážděním tak, abychom mohli odstranit veškeré přetrvávající překážky. Francie se tedy velice věnuje právům žen již teda desetiletí, ovšem stále ještě před námi jsou úkoly, které musíme dokončit, zejména v oblasti rovnosti. Končím citátem. Není pokud máme ústava, je dobrá, tak ničemu není, pokud celá společnost eh, nespolupracuje na tom, aby její duch byl naplněn. Děkuji vám. A teď dám slovo paní Viktoria Smelit Nielsen z Litvy. Děkuji vám, dámy a pánové. Já tady reprezentuji litevský parlament, kde máme 35% mm, zastoupení žen a s určitou závistí hledím na kolegyni ze Španělska, která řekla, že mají 67% účast žen na vládě. My máme bohužel smutný rekord, máme 0% zastoupení žen ve vládě, nedávno tedy. Já bych eh, tedy mm, ráda, kdyby to byl jenom jaksi přechodný obraz, ale bohužel je to asi výraz tendru, eh, pardon, ten trendu, který tady mm, v naší zemi bohužel je proti genderové rovnosti. Ženy, které byly zvoleny do parlamentu a mladší političky, se snaží zaobírat se takzvanými soft issues, čili takovými jemnějšími záležitostmi, a mm, nemohou se dostat lídryněmi, protože čím výše stoupáte po té mm, úrovni rozhodování, tak tím méně žen tam nacházíte. A teď se podívejme na hnutí mýtu. Dokonce novinářky, které psaly o této záležitosti, byly vystaveny vyhrůškám a velice ošklivému chování, napadání online, jenom proto, že o tom psali. To eh, ale nebylo jenom ze strany mužů, ale zdá se, že i ze strany určitých žen. Čili otázka je, co děláme špatně a myslím si, že e, zatímco Evropa je skutečně výborným místem e, pro ženy, zdá se, že i navzdory tomu tady je skutečně hodně práce, e, kterou musíme vytvořit a zdá se, že to nepomůže jenom nám ženám, ale pomůže to celé společnosti, když bude více žen zastoupeno v politice. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo paní Mariele Aristidu z Καλημέρα σας. Στην Κύπρο γίνονται μικρά και σταθερά βήματα προς... Děkuji. Já musím říci, že na Kypru e, není vše ještě stále v pořádku, ženy jsou stále ještě nedostatečně zastoupeny v důležitých rozhodovacích eh, funkcích, což je vláda, parlament, anebo i e, radnice. Ovšem můžeme konstatovat, že již několik žen ve vysokých pozicích naštěstí máme kyperské ženy, ale spíše momentálně ta většina se stará o rodinu, o děti a o práci. Musíme tedy zvýšit naše úsilí, abychom dokázali eh, dosáhnout lepšího stupně sladění profesního a rodinného života. Potřebujeme, aby ženy měly k dispozici kvalitní cenově dostupné služby, které by jim pomáhaly v jejich péči o rodinu. Ale máme zde i takový pozitivní aspekt, který zavedla kyperská vláda nedávno, a totiž, že zavedla genderový rozměr do všech politik. Kabinet na Kypru přijal takové pokyny pro e, zapojení žen v různých politických oblastech a obrací se tak na všechny, kteří se zabývají například rozpočtovými otázkami. Prostě ve všech oblastech naší politiky potřebujeme více žen. Dále je třeba bojovat proti sexismu v jazyce. A je, dále bych eh, zdůraznila nedávné rozhodnutí kyperské vlády, kde jde o to, že se bude systematicky zavádět genderová dimenze do všech politik, jak vnitřních, tak zahraničních, což je, myslím, velice dobré, takže Kypr se bude snažit i mezinárodně bojovat proti nerovnosti mužů a žen ve všech odvětvích. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a teď dám slovo paní Kristině Jurisnity z Rumunska. Uh, thank you very much. Děkuji vám. Já jsem velice poctěná, že se mohu účastnit tohoto meziparlamentního setkání u příležitosti Mezinárodního dne žen roku 2019. Budu hovořit ve francouzštině. Takže prosím, vezměte si sluchátka, protože já jsem tež učitelkou francouzštiny a budu hovořit ve francouzštině. Pro rovnost příležitostí kulturních, tak to bych to možná nazvala, proto budu hovořit francouzsky. Eh, budu tedy přímo hovořit eh, o angažovnosti ku prospěchu eh, jaksi, svrchovanosti žen v politice. Rumunsko, které zastupuji jakožto předsedkyně výboru pro rovnost příležitostí rumunského parlamentu, tedy dolní sněmovny. Rumunsko eh, máme před za dva roky volby, ženy jsou asi eh, představují 50% celkového obyvatelstva, jejich zastoupení v parlamentu ovšem je pouze 18%, tedy velice daleko od těch 50% populace, kterou ženy tvoří. Na evropské úrovni máme 30,6%, takže jsme velice, máme velice nízké na zastoupení. Ale musím říct, že po pádu komunistů, toho komunistického režimu, se situace poměrně lepší. Já jakožto předsedkyně výboru pro rovnost příležitostí v dolní sněmovně našeho parlamentu jsem navrhla, abychom zavedli genderové kvóty do rumunského volebního zákona. Nebyla to první snaha něco takového zavést, zavést povinné kvóty, minimálně 30 pro ženy na kandidátky politických stran. Tehdy to byla, mělo se to týkat jak místních voleb, tak všeobecných voleb. Již několikrát to bylo v Rumunsku navrženo během posledních let, ale nikdy to nenalezlo dostatečnou politickou podporu. Nyní mám tu čest že Rumunsko předsedá Radě Evropské unie a jednou z našich priorit, jakožto předsednická země, je Evropa společných hodnot, což zahrnuje samozřejmě i rovnost příležitostí a e, za tímto účelem jsme přijali řadu opatření. Například no, můžeme připomenout, že jsme měli první ženu, která je e, která bude vlastně vedoucí státní zástupkyní v rámci úřadu Evropského veřejného žalobce, což je úspěch. Dále analýzy a statistiky ukazují, že více žen, pokud máme více žen v politickém zastoupení, tím lépe si země vede, takže je to vždy prospěšné. A co se týče kvót pro ženy v rumunské a politické evropské politice. Pro mě je to velká naděje, já doufám, že se to podaří a že se nám v Rumunsku podaří toto začlenit i do volebního zákona. Tady připomínáme usnesení Evropského parlamentu nedávné z první, které toto rovněž podporuje. Já musím říct, že kvóty jsou pro nás dobré, pro nás pro všechny, ne pouze pro ženy a dívky, neboť ženy jsou velice schopné a mohou změnit svět. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a teď dám slovo paní Marie Telarite z Řecka. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V Řecku, stejně jako ve většině zemí Evropy, je účast žen na těch, v těch funkcích, eh, ve kterých se přijímají rozhodnutí, je relativně nízká, rozhodně nerovná, není tam rovné zastoupení mužů a žen. Takže je to velká výzva pro politiku. Samozřejmě to nedostatečné zastoupení žen je v rozporu s tou politickou rovností, kterou máme mezi občany. Je tedy důležité, abychom hovořili nebo abychom rozlišovali politickou účast, politické zapojení a politickou reprezentaci. Proč? Politická reprezentace to neznamená pouze nějaký politický program, ale znamená to se opřít i o genderový základ, což je důležité. Není možné požadovat pouze více žen, ale potřebujeme takové ženy, kterou vnesou do politiky skutečný genderový rozměr. Jak tedy posílit moc žen, jak posílit jejich politické zastoupení? Systém kvót je jistým základem, ale není to pouze jediný nástroj, který by mohl urychlit zapojení žen a jejich účast v politickém životě. Potřebujeme další opatření. Například legislativní předpisy, které budou více zacílené. Dám několik konkrétních příkladů. Například nechápu, proč jsme neurychlili navýšení zastoupení žen a také sladění profesního a rodinného života, protože veškeré studie ukazují, že v tom spočívá ten hlavní problém, že ženy mají potíže sladit svou práci s rodinným životem. Proto potřebujeme více infrastruktur, které eh, budou pečovat například o děti, tak aby ulehčili ženám jejich úkol. Já souhlasím s návrhy parlamentu, ale myslím si, že bychom měli naši akci rozšířit. V Řecku Nyní se blížíme 40% žen na kandidátkách. Máme to zatím pro místní volby a prosazujeme, abychom to zavedli také pro volby do parlamentu. Já si myslím, že toto je zásadní, pokud chceme posílit eh, zastoupení žen v těch rozhodujících funkcích. Je třeba, aby na kandidátkách bylo více žen a aby že nebude podporování i z finančních prostředků stran. Děkuji, to je z mé strany vše. Děkuji mnohokrát a teď eh, dostane slovo paní Kirimaje z Dánska a moc bych prosila všechny hovořící, aby se omezili na dvě minuty, protože máme omezený čas pro naši diskusi. Děkuji vám mnohokrát, děkuji vám za příležitost, že dnes, mohu, dnes, že dnes tady mohu být. Eh, když se hovoří o genderové rovnosti, je třeba eh, uvědomit si, no, měla bych říci, že já zastávám určitou pozici v dánském parlamentu. My máme pouze desetiprocentní zastoupení žen. To velice pokulháváme za nordickými zeměmi, za švédském, norském máme jenom 19 žen eh, v zastoupení v představenstvech ve velkých eh, státních podnicích. A máme jenom třetinu křesel v parlamentu obsazených ženami. Čili máme problémy v Dánsku, ale dánská vláda je velice zdrženlivá vůči eh, kvótám. Oni stále tvrdí, že každé individuum musí udělat a má možnost udělat si svou volbu. Takže v Dánsku tato koncepce svobody souvisí také s tím, že každý si může rozhodnout, co chce a Mm, já si myslím, že bychom měli tak trochu přepracovat naši koncepci toho, jak chápáme svobodu, protože nejste svobodná jako žena, když eh, prostě zažijete určité stropy a určitá omezení, eh, například v postupu. Mm, a Eh, eh, když máte první předsedkyni vlády, tak se vás ptají, jak to zvládáte starat se o děti, zatímco když je muž premiér, tak se ho na to nikdo neptá. A myslím si, že musíme eh, přehodnotit, jak na svobodu hledíme a zavést určité nástroje. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, paní Majer. A teď má slovo paní Elizabeth Grossman z Rakouska. Darf heute das Österreich. Dnes zde mám tu čest zastupovat rakouský parlament, kde v porovnání s Evropou máme relativně vysoký podíl žen. Což e, e, zajistili zejména ty strany, které mají povinné kvóty. Ale je třeba si uvědomit, že pokud někdo chce se dostat na kandidátku do parlamentních voleb, prochází před výběrem a musí mít jistou jaksi politickou předhistorii, nějaký politický život předtím, například v komorách, v odborách, či v místních či regionálních zastupitelských orgánech. Proto musí mít opatření, eh, která zajišťují rovnost, eh, která budou platit i na ty, pro tyto oblasti. Já znám veškeré různé politické úrovně. Já jsem nejdříve byla členkou obecní rady a dostala jsem to tedy prostřednictvím komunální politiky do národní politiky. A musím říct, že právě v oblasti místních orgánů ta, ta, ta role žen je asi nejobtížnější, protože velice často fungují značně tradičním způsobem. Vím, že mnoho žen, které působí v obecních radách, tak tam přebírají úkoly jako například pečení sušeně či organizování oslav, což tedy mnoho žen odradí o to jít do politiky, když pak jsou tam redukováni na takovéto tradiční role. A my se zde snažíme něco dě- změnit, zejména jakožto sociální demokratky. Snažíme se přicházet s odpovídajícími vzdělávacími opatřeními. Ne proto, že by ženy měly horší vzdělání, zcela naopak, ale proto, abychom posílili sebevědomí žen, aby ženy si se více odvážily, aby byly skutečně sebevědomější a zcela vědomě bojovaly s tou mužskou konkurencí. A já velice děkuji za dnešní velice zajímavou diskusi diskuzi a přednášky a přeji vašemu parlamentu vše nejlepší ku prospěchu společnosti, kde by panovala rovnost všech lidí. Děkuji. Děkuji, paní Grossman. A teď má slovo paní baroneska Jennifer ze Spojeného království. Mikro. Thank you. Uh, you... Děkuji, vidíte, jsem zde nová. 36% to jsme slyšeli, to znamená ten, to zastoupení škotské, ve skotském parlamentu, pokud jde o ženy. House of Commons, tak tam je to 32%. V 99. Eh, roce tam bylo 50% žen a dokonce se to dostalo v jednom okamžiku nad těch 50 Já jsem byla první náměstkyni ministra a byla jsem v kabinetu, kde bylo více než 50 žen. V současné době se ta čísla vlastně snížila na 42 Já si myslím, že ta věc, která je na celé záležitosti zajímavá, je, jak jsme dosáhli tohoto vysokého zastoupení žen a kontinuálně vlastně dosahovali tohoto zastoupení. Nejprve jsme u nás měli v dvou největších stranách kvóty, politických stranách a ta třetí politická strana na politickém spektru měla rovněž velice silné pozitivní kroky, které zaváděla v tomto ohledu. Byly to smíšené eh, okrsky, eh, ten, ten, ty kandidátky to znamená, že vlastně formální proporční zastoupení, což rovněž pomohlo zastoupení žen, změnilo to ale vlastně celý ten tón eh, naší mluvy tímto způsobem, jakým způsobem jsme to o tom diskutovali, to znamená v, v parlamentech. Ale samozřejmě, že média, média hrála zásadní roli. A my už na počátku jsme viděli, že BBC chtěli informovat pouze o těch obrovských eh, šarvátkách a křiku, který většinou mm, eh, vedli muži, což samozřejmě redukovalo eh, postavení žen a zároveň to snižovalo jejich viditelnost. Děkujeme, paní Baronko. A nyní paní Alessandra Majorino z Itálie. Děkuji za slovo paní předsedkyně. Děkuji za pozvání. Jestli dovolíte, já bych eh, všechny vážené kolegy a kolegyně ráda informovala o stávající situaci ohledně genderové rovnosti v Itálii. Stávající parlament má jedno z nejvyšších zastoupení žen vůbec v naší historii, 34 Není to dostatečné, ale je to veliký pokrok. Poprvé v historii naší země máme ženu jakožto předsedkyni Senátu. Zároveň máme striktnější legislativu, mm, která bojuje proti vraždám eh, žen, jakože proti eh, násilí páchaném na ženách. Ovšem žijeme ve velice citlivé době. V Itálii a vlastně na celém světě že práva žen, která jsme mysleli, že budou na věky, najednou jsou spochybňována například eh, přístup eh, k mm, antikoncepci, právo na volbu, to všechno je spochybňováno. Mnoho hlasů v poslední době tvrdí, že žena má své přirozené místo a tím je její domácnost, její dům. A že se může realizovat pouze jako matka, že se vlastně narodila už být matkou. Toto skutečně jsou prohlášení, která podle mého názoru patří do minulosti. Proto bych ráda apelovala na vás, na všechny kolegové, abyste byli sjednoceni na této dlouhé cestě, která nás ještě čeká, a abyste nás podporovali v jakékoliv z evropských zemí Evropské unie, tak abychom bojovali proti těmto silám, které nás chtějí vrhnout zpět do minulosti, tak abychom se snažili dosáhnout do skutečné rovnosti a tím vlastně i lepšího stupně vývoje všech našich společností. Děkujeme. Máme ještě tři přihlášené do diskuse. Ale skutečně máme málo času, takže bych poprosila všechny, aby vystoupili pouze na minutku. Paní Eva Matyášová z Čech. Dobrý den, dámy a pánové. Já jenom krátce takovou poznámečku eh, v dnešním světě je hodně organizací, které se zabývají genderovou politikou a to už na úrovni od těch nejnižších až po, po nejvyšší. Samozřejmě setkání, jako je dnešní, je velice důležité, ale hlavně proto, aby, předá, aby si ženy předávaly zkušenosti a aby získávaly sebevědomí a tyto sebevědomé ženy, aby pak vystupovaly na různých akcích, kde je hodně mužů, protože hlavně muži musí pochopit, že historická role ženy v zázemí muže je již překonaná a dnes se role muže a ženy ve společnosti vyrovnává. A toto začíná už výchovou v rodině, ve škole, pokračuje v biznisu a v politice. A myslím si, že dnešní mladí lidé ve vyspělějších krajinách už začínají toto, tuto rovnoprávnost chápat a dokonce i zavádět do svého života. Děkujeme a i za to, že jste takto krásně dodržela čas. A nyní paní Germana Roka z Portugalska. Dobré dopoledne všem. Je důležité, abychom změnili mentalitu tak, abychom posílili ženy. Je třeba mít novou praxi a hlavně vytvářet povědomí. Osvětové kampaně. Musíme, aby, je třeba, aby ženy byly zastoupeny v klíčových eh, funkcích, které jsou zásadní pro to, aby se měnilo chápání, smýšlení a mentalita ve společnosti. Toto je zásadní věc. Musíme tedy mít konkrétní strategie pro odstraňování překážek a posíleně se zaměřit na problematiku, která se netýká pouze žen, ale celé společnosti. V Portugalsku jsme měli velké zastoupení mužů, zejména v, v politickém životě, a ženy se začínaly zapojovat eh, do společenského života až po revoluci v roce 74. Pro nás, pro ženy, to nebylo jednoduché, abychom byli zvoleni do důležitých politických funkcích, ale snažíme se o to a tak to bojíme proti nerovnosti. Máme dobrý zákonný rámec v Portugalsku pro to, aby ženy a muži měli stejné příležitosti, ale zastoupení žen v politice stále ještě je nedostatečné vysoké. Ženy se snaží, jsme na to pišni a je ovšem stále ještě třeba, abychom se prosazovali vůči mužům, tak, abychom měli lepší výsledky v oblasti parity. Děkuji vám. A úplně poslední je paní Romana Jarkovič z Chorvatska, prosím. Thank you. I will... Děkuji, děkuji za slovo. Já vystoupím v dalším panelu, jelikož již nemáme čas. Děkuji. Děkujeme. Ráda bych poděkovala všem poslancům, poslankyním národních parlamentů za jejich vystoupení a nyní ještě naši hosté. Pokud chcete vystoupit a pokud je možné dvě minutky, paní Hendrika Bochňář, prosím, dávám vám slovo. Já jsem nesmírně ráda, že na základě všech těch vystoupení slyšíme, že otázka zavedení kvót jistě není jediným nástrojem. Musíme uvažovat i o jiných způsobech, které by mohly ženy přilákat k politice, do politiky, dostat se na vyšší místa a tak dále. Ovšem já si myslím, že to je jediný způsob, jak urychlit celý tento proces, což je podle mě zásadní. Děkujeme paní doktorka Kellyová. Ano, děkuji, děkuji za všechny příspěvky. Skutečně vidíme tu potřebu kombinace různých reformních strategií, včetně kvót, budování kapacit, institucionálních reform. A jelikož hovoříme o institucích, které se vyvíjely po staletí a byly dominovány většinou muži, tak bych ráda ještě navázala na jednu poznámku a to, že musíme být bdělí, protože to, co jsme získali, můžeme i ztratit. To znamená, že nemůžeme předpokládat, že k pokroku dojde bezpodmínečně, to znamená, nesmíme, musíme zůstat stoprocentně bdělí. Děkujeme a nyní naše kolegyně z ALDE, paní Angelika Linár. Já velice stručně komplexně. Nejprve bych vám všem ráda poděkovala. Je to skutečně veliká čest mít možnost vystoupit s tímto závěrečným slovem. My jsme možná trošku netrpěliví, to cítím, tento pocit a sdílím ho, a všem zapomínáme na jednu věc. Tři až pět tisíc let jsme zde měli patriarchát a posledních sto let konečně můžeme my jako ženy volit a být voleny. To je, kde se nacházíme. A to cítíme v tomto období a já jsem nesmírně vděčná za dvě poznámky, především italské kolegyně, to, jak cítíme takový ten ústup v některých členských státech z těchto výdobytků ano, i zde v Evropském parlamentu máme pocit, že nic není stoprocentně zaručeno do budoucna, že v našem boji musíme vytrvat a nesmíme přestat, to zde zaznělo několikrát. Velice stručně to, co řekla rakouská kolegyně i kolegyně z Litvy, je zásadní to, že ženy musí zvýšit své sebevědomí, aby vůbec se chtěli ucházet o politické posty, ale zároveň zajistit, aby jsme se nezabývali pouze takzvanými měkkými soft záležitostmi, protože pak eh, vás vyloučí a nebudou eh, vás brát vážně. Například i výbor FAM je nelegislativní výbor. To znamená, že nemáme stejné pravomoce interně na úrovni parlamentu jako INTA, ITRE nebo ECON. Já, jakožto politička, doporučuji všem mým kolegyním, aby se staly i členkami takových těch eh, výborů, které více zaváží a zároveň být členkou výboru FAM. Já jsem členkou ITRE pro eh, průmysl, výzkum a vývoj, což eh, mi umožňuje mít takovou i vyšší energii a lepší postavení například v, i v, ve výboru FAM, a, mm, protože kolegové prostě mě berou potom vážně. A věc, která je nesmírně závažná, já to beru velice vážně, paní Bochniar se o tom zmínila, a to je ta otázka aliancí, kontaktů, sítí, které musíme budovat. Nemusíme se shodovat o všech politických věcech ve všech oblastech, ale aspoň například se shodneme na tom, že musíme zlepšit <clears throat> právě eh, toto genderové postavení a rovnost. Demokracie obecně je založena na kompromisech a spolupráci. A to je trend, který v současné době bohužel vidíme a tím je polarizace. Já zastávám kompromisy, bojuji za kompromisy, samozřejmě. Jako politička jsem přesvědčena o tom, že si byl lepším světem, kde všichni dělají to, co chci já, ovšem musím přispustit, že ostatní kolegové mají dobré myšlenky a když chceme dosáhnout dobrých, solidních výsledků, potřebujeme spolupracovat. Především za kněžkou nebo i ráče zde máme. My jsme opravdu spolupracovali na věce, které nám leží na srdci napříč politickým spektrem a dosáhli jsme dobrých výsledků. Nezapomeneme na to. Já jsem liberálka, víte, kvota, kvóty. Já jsem vždycky bojovala za kvóty jako liberální politička. Není to nějaké samoučelné. Je to prostředek eh, někam se dostat. Pokud tam nebude procento, pokud jde o reprezentaci, o zastoupení, které bude odrážet populaci a její zastoupení, tak prostě kvóty potřebujeme. Pokud ten, pokud tak eh, říkáme tomu zip nebo, nebo růžový panter, neříkáme tomu kvóty, když je to pro vás problém, ale prostě potřebujeme dostat a dosáhnout výsledku. Řecká kolegyně, a ráda bych vám poděkovala. To, co jste řekla, je úžasné, robustní Eh, politická strategie v této oblasti genderové rovnosti. To je něco, na čem musíme ze střednědobého i dlouhodobého hlediska pracovat eh, na této strategii. Já skutečně doufám, že nový parlament, který bude na konci května zvolen, bude toto považovat za jednu z priorit, kterou budou prosazovat politici v Evropském parlamentu. Na závěr bych ráda poděkovala i dánské kolegyni, která se zmínila o slovu svoboda. To je mně velice politicky blízké. Ráda bych zdůraznila, že demokracie bez rovnosti neexistuje a bez svobody neexistuje. Ženy musí mít možnost volit, kandidovat, mluvit za své strany bez jakékoliv diskriminace a omezování. Takže tím bych ukončila své vystoupení a přeji vám veselé medože. Děkujeme, Angeliko. Ráda bych poděkovala všem našim hostům, panelistům, všem, kteří se přihlásili do diskuse. A nyní již poprosím kolegyni Inés Garcia Pérez, která je už připravená pro druhý panel. Ještě jednou se omlouvám za hlas, o který jsem skutečně přišla včera, takže je to mimo mou kontrolu a ještě jednou vám děkuji. Uh, prosím pěkně, posaďte se, protože nemáme mnoho času a domnívám se, že je důležité, abychom pokračovala v naší, pokračovali v naší diskuzi, aby všichni dostali příležitost dostat se ke slovu, takže musíme začít teď, prosím. Já budu hovořit španělsky a ti z vás, kdo budou potřebovat eh, tlmočení, tak si nasaďte sluchátka. Krásný dobrý den všem. Začneme eh, s naším panelem, který je věnován účasti mladých žen v politice a proto tady máme dvě řečnice, kterým chci velice poděkovat, že projevili chuť a odhodlání účastnice tohoto panelu eh, mojí eh, kolegyni Inés, která je členkou Evropského parlamentu. A eh, máme tady také paní Karimu Zahy. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste přijeli. Bez nás bez naší podpory nelze budovat evropský projekt, nelze budovat naše země, nelze budovat naše města a proto účast žen v politice je zcela zásadním prvkem. Dovolím si pouze dvě reflexe a pak dám okamžitě slovo mým kolegyním. Ale nerada bych promeškala tu příležitost, abych využila této příležitosti, který mám v prostoru diskuse, abych si s vámi podělila o dvě myšlenky. Moje první úvaha je, že Evropa je projektem hodnot ale jednou z těchto hodnot je právě rovnost mužů a žen. A proto my, kteří se účastníme evropského projektu, věříme v ně, máme také povinnost udělat tyto hodnoty skutečností. Není náhodou, že nejsme v těch rozhodujících pozicích. Není náhodou, že máme vlády, v nichž není ani jedna žena. Není náhodou, že čísla zastoupení žen v parlamentech jsou menší než zastoupení mužů. To není náhoda. Je to Evropa s nerovnou strukturou ale proto my musíme pracovat na rovnosti. Muži i ženy, kteří a které sdílejí tuto rovnost jako základní hodnotu v našich politických akcích. A aby se to skutečně stalo realitou, potřebujeme zásadní nástroje, a díky nim můžeme dnes my být zde, protože bez těch kvót bychom vůbec nedosáhli účast žen v politické sféře rozhodovací muži a ženy, kteří pracovali v předešlých generacích, to nezažili a naše generace ano. A proto bych tady chtěla poděkovat všem feministickým ženám, které nám umožnili vybudovat rovnější společnost a dali nám dnes tuto příležitost abychom i dále vznášeli požadavky na rovnost. Nemůžeme dovolit, aby naše dcery měly menší šance než naše matky. Děkuji vám za to, že jste přišli a očekávám, že zítra 8. března naše ulice v Evropě se sjednotí jedním jediným slovem i v té různosti, a sice křik rovnosti, který potřebujeme pro budování společnosti a Evropy, jakou si přejeme. A teď dám slovo naší kolegyni Inés Suber, která je členkou demokratického hnutí žen v Portugalsku a jak jsem vám řekla, byla mojí významnou souputnicí ve výboru za práva žen. Je už dlouho v tomto parlamentu a pro mě je velikým potěšením, že jí teď mohu dát slovo. Prosím, Ines. Děkuji mnohokrát. Budu hovořit portugalsky. Děkuji Iráče a děkuji za pozvání výboru FAM. Já musím říct, že jsem hluboce přesvědčena o tom, že ty problémy se zabojením žen čím dál tím více souvisí v tom, že se zhoršují životní a pracovní podmínky žen a také mladých žen. Veškeré ty obtíže s účastí žen jsou propojeny s příčinami, které jsou ekonomické, sociální a kulturní povahy a jsou velice propojeny s tím, ze jakých materiálních podmínek ženy žijí. A samozřejmě tyto obtíže jsou Eh, zejména jdou na úkol žen, zejména těch pracujících žen s nízkými příjmy. Musíme tedy hovořit o účasti žen a podívat se, jak vypadají ovšem objektivní podmínky života žen a jejich sociální původ. Pokud toto neučiníme, tak vlastně zneviditelníme ty skupiny obyvatel, které jsou nejzdálnější sociální a politické účasti. Potřebujeme tedy efektivní eh, společenská a hospodářská opatření, pak abychom bojovali s veškerými typy diskriminace, které znemožňují ženám, aby se zapojili do politického života. Několik příkladů konkrétních, jak eh, vlastně ženám je bráněno, aby eh, se účastnili politického a společenského života z Portugalska. Co to je? Zvýšené vykořišťování žen v práci, nejisté pracovní podmínky, ženy jsou trestány za to, když se sednou matkami, nemají dost času na to, když se starají o děti, aby se zapojili do sociálního a politického života. Zesílení práce a pracovních požadavků je skutečně palčivý problém. Ženy mají špatné pracovní podmínky, často na částečný úvozek či nejistou práci jistý progres tady je, například v Portugalsku, ale například eh, v roce 2014 asi 20% žen, které pracují, neměly smlouvu na dobu určitou a u žen po 25 to číslo bylo 70% a 33% eh, u žen mezi 25 a 34 ženy. Ženy mají taky největší podíl práce na částečný úvazek a také nepravidelnou práci. V roce 2013 v Portugalsku 64% žen, které pracovaly, pracovaly na směny, tedy večer, v noci, v sobotu či v neděli. A nejenom proto, a i kvůli tomu existuje velké mm, špatné zastoupení žen. A samozřejmě nejhorší dopad eh, to má na ženy, které mají nízké příjmy a stále víme, že rozdíl mezi platy žen a mužů v EU je stále 16 u nás například minimální plat je 600 eur. Já kdyby byla žena, která má 60 eur minimální plat, tak prostě má velký problém s tím, s těmi penězi výjít na, do konce měsíce. Neboť 600 e, eur to taky můžu zaplatit jako nájemné za byt. A když nebudu mít práci, práci jistou, tak e, budu neustále uvažovat, jak to tedy vše zvládnout, jak zvládnout to, aby se mi e, nějaký rodinný příslušník postaral o dítě, když já budu v sobotu a v neděli pracovat. To jsou všechno jako konkrétní problémy budou mít podmínky eh, pro to, abych se takto mohla účastnit společenského politického života nebo vstoupit do nějaké asociace ty organizace? Asi ne. Evropská unie chce, abych se zapojovala a často je to samotná Evropská unie, která chce, abych spíše byla flexibilnější v práci, než abych měla čas se zapojovat do politického života. Potřebujeme také lepší ochranu mateřství, prodloužit například hlutu, která je zakotvená ve směrnici o rodičovství. A musíme také mít platovou rovnost, ale ne směrem dolů, ale směr nahoru, který aby se to vyrovnalo k tomu, kdo eh, vydělává více peněz. Takovým způsobem zajistíme, že i muži otci budou zůstávat na mateřské dovolené, což je důležité proto, aby mateřská dovedla ne, nevedla k tomu, že se sníží příjem rodiny. Potřebujeme tedy, aby se prodloužila lhuta mateřské, aby byla stoprocentně placená. Tímto způsobem se nám podaří, aby i muži používali rodičovské dovolené, aby žena měla čas na společenskou politickou aktivitu. Také nemůže nemůžeme vůbec nějakým způsobem diskriminovat ženu v práci, protože se stala matkou a že chce používat svých mateřských práv. Je důležité, aby i v tomto případě žena si mohla nadále budovat svou kariéru. A dále potřebujeme dobré kvalitní veřejné sítě, eh, veřejnou síť služeb Tady v parlamentu jsme to zmiňovali v usnesení roku 2014-2015 a zmiňovali jsme, že škrty v oblasti veřejných výdajů, zejména zdravotnictví, vedly k tomu, že e, neustále vlastně dochází k tomu, že opětovně ženy musí poskytovat služby, které souvisí s péčí o rodinu, rodinné příslušníky. To není akceptovatelné. Potřebujeme dobré, kvalitní, cenově dostupné služby, které pomohou žen v péči o děti a dočičné příslušníky, aby mohli i nadále se věnovat své práci a nemuseli se pouze věnovat péči o děti. V roce 2015 máme 29% žen, které měli děti a pracovali, ale mnoho z nich eh, nemohlo eh, i nadále pracovat, protože se museli starat o děti a o rodinu. Pokud budeme mít například v Portugalsku jako žena 600 eur minimální plat a budu nucena za školku zaplatit 300 eur, no tak samozřejmě nepůjdu do práce, ale zůstanu doma tomto případě budu vlastně sociálně vyloučená, pracovně vyloučená a to, že jsem zůstala doma, nebude moje volba, ale bude to prostě jediné možné řešení. Budu mít tedy velice nízký a nebudu zapojena do politického života a tím hlavním aspektem, proč to neučím, je to, že vlastně mám velice nízký plat, což mě nutí zůstat s dětmi doma. To je samozřejmě nepřijatelná situace, musíme to zlepšovat, abychom na všech úrovních měli vyšší počet žen, jak v místních orgánech, tak v regionálních orgánech, v národních orgánech. Samozřejmě muži jsou rovni eh, ženám a ženy mužům, ale i, nadávno, i nadále tady máme obrovské nerovnosti, zejména v těch nízkých společenských třídách. Pokud bychom pouze zavedli kvóty, tak bychom vytvořili iluzi, že ženy jsou lépe zastoupeny a že že konečně požívají svých práv. Ale bylo by to pouze iluze, protože bychom právě zapomínali na ty ženy z nižších poločenských vrstev. Víme, že máme již komisařky a premiérky, které ukazují, že to, že když je někdo žena, tak i nadále může dělat svou kariéru. My bychom se rádi věnovali skutečným problémům žen, chceme, aby rovnost byla skutečná a ne falešná nebo nějaká iluzorní, aby všechny ženy, nezávisle na tom, z jaké společenské zvrstvy pocházejí, se mohly zapojit do společenského, kulturního a politického života. A um, ženy i nadále musí bojovat pro to, aby dosáhly tohoto síle, a samozřejmě jejich boj bude oslaven zítra 8. 3. na MDŽ. I v mé zemi budeme slavit různým způsobem. Například budeme mít národní manifestaci žen, kterou organizuje hnutí, kterého já se účastním. Tato manifestace spojí muže i ženy, které, kteří společně bojují za rovnost žen a mužů v každodenním životě, za skutečnou rovnost. Děkuji. Muchas gracias. Děkuji ti mnohokrát, Inés. A teď dám slovo hned naší druhé řečnici Karimě, která eh, je z kampaně Equal Brussels, a, mm, která pracuje v hlavním městě Belgie v Bruselu a bude se zaobírat eh, za ležitostmi, které jsou pro nás tak významné. Děkuji mnohokrát, budu hovořit anglicky. Děkuji vám za pozvání. Já tady nezastupuji veřejný servis hlavní, veřejné služby hlavního města Bruselu. Já tady pracuji jenom jako manažerka a my jsme právě zahájili kampaň proti sexuálnímu násilí. Doufejme, že nejste uh, klamání, když nejsem tak úplně mladá. Ne, já se s vámi chci podělit o pragmatickém příkladu jedné záležitosti, která byla pokryta už vlastně prvním panelem a to se týkalo eh, moci žen a jak ji podpořit v politice. Samozřejmě potřebujeme čísla a kvóty, ale potřebujeme také kvalitní nástroje. Eh, Paní doktor Meryl Kenen z Edinburghu již hovořila o tom, že někdy ten problém podreprezentování žen souvisí také s tím, eh, zda si přejí zastávat těchto funkce. My se zaobíráme například projekty pro ženy eh, migrantky také a pro ženy z menšin. V posledních volbách 2013 jsem pracovala pro Evropskou ženskou lobby a mohla jsem koordinovat první eh, network, který byl zahájen v Evropském parlamentu v Bruselu v roce 2013. Tento projekt byl vyvíjen v souvislosti s kampaní 50-50. Vypadalo to zhruba takto. aim to improve the representation of women in the EU institutions and to put issues eh, a my jsme se mm, e, zaobírali tématem, které bylo jednou z priorit evropské politiky. E, tato síť byla první svého druhu v Evropě a za chvilku vám vysvětlím, proč tomu tak bylo. Co to bylo? Jedenáct žen, poslankyň, tenkrát jako mentorky a 11 žen, které se ucházely o to být zvoleni a byly na kandidáce do voleb, například Monika Klevakišus ze Slovinska, z SED a Ulrika Lunáček ze Zelených z Rakouska. Program byl strukturován pro posílení sebedůvěry a vytváření sítí mezi mladými zeměmi a lépe je vybavit jako kandidátky do eh, Evropského parlamentu. Takže ty mentorky se setkávaly s těmi kandidátkami při různých příležitostech. A dokonce v této místnosti byla zorganizována akce pod názvem Moje poslankyně je přesně jako já. Ehm, a vzpomínám si, že tady byla žena z amerického kongresu, která řekla, e, že jedinou šancí, jak by ženy mohly být za kulatým stolem, by bylo asi, aby byly součástí meníčka. No, takže jsme se snažili vytvářet sítě, networking pro ženy, které se chtěly účastnit politického života Chtěli jsme posilovat znalosti kandidátek v oblasti Evropy a také je vybavit komunikačními dovednostmi. A také dovednostmi, jak vlastně nakládat s populismem, jak na něj reagovat. Jak reagovat na populismus politických stran a jak se s nimi srovnávat. Jak reagovat s voliči. A Podobný postup e, je třeba aplikovat na antigendrové zastánce. Měli jsme akce na různých plenárních zasedáních ve Štrasburku a na zasedáních výboru. At the time I have to say there was also a very very powerful event which was organized by women in politics and it gathered hundreds of women from parliaments from a měli jste prostě pocit, když se organizovaly takovéto akce, že ženy opravdu patří do politiky. A je důležité, aby se v takovýchto akcích pokračovalo. Musíme být obklopeny jinými ženami, které už zastávají významné pozice, aby nás inspirovaly. So not like other political mentoring programs, uh, the uniqueness Eh, jedinečnost programu byla, eh, spočívala v evropském rozměru. Eh, Evropská komise to financovala, takže to byly vydávané peníze z evropských dotací. Mohu vás ujistit, že byly dobře využity. Snažili jsme se o to, aby ženy, kandidátky, měly pomoc od žen, které již měly určitou pozici, Například tady byla žena, která byla zvolena v Londýně která ovšem bohužel eh, se nedostala do voleb do Evropského parlamentu v minulých volbách a nyní pracuje jako mezinárodní tajemnice v Nizozemsku. Tak závěrem bych řekla, Uh, what it created, I think that program was also an... Tento program znamenal také vlastně osvětu a zviditelnění zejména mladých žen, například ty, které pocházejí z menšin. Je důležité, aby Evropský parlament reflektoval různorodost všech lidí v Evropě, Samozřejmě za zachování genderové rovnosti, ale aby také byla vyváženost mladých a starých a rovněž vyvážené zastoupení osob různého původu i sociálního. Potřebujeme ženy z různých prostředí. Příliš často se setkáváme s nepotismem. Politická participace není žádná dědičná choroba, že? Hovořili už jsme o kvotách, ale jsou e, důležité jiné nástroje, jako například tento náš program. A je třeba pracovat i na národní úrovni, protože samozřejmě nejprve je třeba dělat něco na úrovni členských států a je třeba využívat proaktivní nástroje pro detektování, objevování žen, které by mohly úspěšně kandidovat. A teď už skutečně uzavřu citátem Kristaliny Georgové, bývalé komisařské současné předsedkyně Světové banky, která řekla, že ona sama řekla, budování sebedůvěr je stejně kritické jako všechno ostatní podporující ženy. Ona říkala, že vždycky, když se otevře nějaká nová funkce pro ní. I ona sama má své pochybnosti, tak si vemte, že ona pochybuje, taková žena, tak samozřejmě pochybujeme všechny. A ona také řekla, žádná instituce, žádná země nemůže uspět, když nevyužije plného potenciálu svých mužů a žen. Děkuji vám. Muchas gracias a... Děkuji mnohokrát našim dvěma řečnicím a teď tady opět otvírám diskusy. A stejně jako v předešlém panelu, víte, že prosím pěkně by bylo dobré, kdybyste dodrželi ty dvě minuty, aby se umožnilo všem ženám, které se chtěly chopit slova, aby ho také dostali. Nejprve paní Romana Cheroby z Chorvatska, prosím. Es posible que yo haya pronunciado Možné je, že jsem to jméno špatně vysvětlila, takže ta kolegyně neví, že jsem jí dala slovo. No, es que no. Já aprovecho para pedir disculpas. Eh, hned se omlouvám, promiňte, moje výslovnost je asi strašná. Nebo ona tady není? Dobře, tak dám slovo další kolegyni Kristýna Jurisdiky z Rumunska. Gracias. Děkuji. Budu hovořit francouzsky. Francouzsky, protože jsem také pro rovnost příležitostí na úrovni kulturní a jazykové. Tentokrát tady budu hovořit co by, co by vyučující. Já jsem učitelka francouzštiny a e, povím paní Ines Zuber. Ano, je to pravda. Pokud děti nemají čas, eh, promiňte, ženy nemají čas, mají děti, mají problémy v práci, no tak samozřejmě nemají vůbec prostor pro to, aby se účastnili politického života. Nemají pak čas pro to, aby se stali političkami, aby se angažovali, aby měli dost energie pro tuto oblast, aby mohli převzít odpovědnost. To je velice obtížné. Já také jsem žena, mám děti, a mám s tím také problém nalézt prostor pro angažovanost v rámci svého každodenního života. Já se už rok a půl politicky angažuji, protože muž syn je již dospělý, pracuje, takže proč ne? Ale já naprosto souhlasím s tím, že hlavní problém je žen v, problém, v účasti na politickém životě spočívá v tom, že ženy musí se starat o děti, o domácnost, musí nakupovat, vychovávat děti. Veškeré tyto úkoly přebírají ženy, je to, její prvoř, je to jejich jaksi prvořadá úloha pak v životě a pak jim nezbývá prostor pro další činnost. A já, co by vyučující, musím říci a potvrdit, že veškeré pozit, veškerá pozitivní opatření, o kterých jsme dnes hovořili, není možné zrealizovat, pokud bude chybět výchova, vzdělávání. protože veškerý pokrok a rozvoj je spojen se vzděláváním. Bohužel Rumunsko nemá program pro rovnost příležitostí. Školní osnovy jsou stále plné e, stereotypů, sestistických stereotypů a zranitelné skupiny se tam nezmiňují. Týká se to také sexuálních a reprodukčních práv. Asi v 90% škol se o nich vůbec nehovoří. Já jsem také poslankyně a v rámci této činnosti se zaměřuji právě na vzdělávání, na sexuální výchovu ve školách a samozřejmě na výchovu k, pro rovné příležitosti pořádáme konference, veřejné konsultace o těchto tématech a samozřejmě také přistupujeme k legislativním politickým iniciativám v rámci parlamentu. Nedávno jsme hlasovali o ratifikaci Istanbulské úmluvy. Tady je třeba zdůraznit, že Rumunskou úmluvu ratifikovalo v roce 2016, ale stále ještě neplní své závazky, které z této úmluvy vyplývají pro oblast vzdělávání a školství. Žádné školní osnovy se nemění, ani tady není plán na změnu školních osnov pro příští léta. Tedy před námi ještě ještě mnoho práce, je třeba, abychom mě pokračovali, nepolevovali v úsilí. A já přeji všem ženám, které jsou zde dnes v sále, mnoho štěstí při jejich práci a také mnoho sebevědomí a ať mají důvěru v sebe samé. Děkuji. Nyní paní Marila Ariston z Kypru. Děkuji. Děkuji. A musím říci, že je pravda, že stále ještě přetrvávají překážky pro vstup žen do politiky. Velké překážky, někdy až nepřekonatelné. Navzdory veškerému pokroku, kterému došlo, i kyperské ženy stále ještě naráží na tyto překážky, pokud se chtějí zapojit do politického života. Jejich sociální rodě, role, veškerá ta společenská kliše jim brání v tom, aby se zapojili do rozhodovacích procesů. nejsou dobré struktury pro to, aby mm, si jim někdo převzal péči o děti, aby jim vypomohl s dětmi. Ale toto je důležité proto, pokud chceme, aby ženy se mohly účastnit politického společenského života. Stále ještě jsou ženy v jistém směru marginalizovány a nemají rovný přístup k účasti na společenském a politickém životě. Je třeba dobrých opatření, které by změnily ten tu, tu dominanci mužů ve společenském a politickém životě. Potřebujeme opatření, která podpoří ženy, podpsílí kvalifikaci žen a vytvoří pozitivnější obrázek žen také v médiích, která jsou ovládána předsudky a tradičními stereotypy. Toto vše je třeba také zaintegrovat do vzdělávacího rámce. Potřebujeme iniciativy, které posílí ženy. Vybaví je také lepšími kompetencemi. A mám tím na mysli iniciativy ve všech oblastech. Parlamenty mohou sehrát důležitou roli pro to, aby podporovaly rovnost příležitostí, a rovné zapojení jak žen, tak mužů v politickém životě, a to prostřednictvím legislativních opatření. Na závěr takové poselství z mé strany. Já stále ještě doufám, že se nám bude dařit situaci zlepšovat i v mé zemi. Myslím si, že kyperský lid že se mu podaří se vzdálit té tradiční minulosti, toho tradičního vnímání ženy a re, že její role a že se nám podaří pozitivně v této věci pokročit vpřed a zlepšit vnímání žen, zejména mladých žen. A je možné zajistit v budoucnu větší účast žen, ale musíme za to bojovat. Musíme bojovat za lepší společnost a za práva žen. Děkuji vám. Děkuji. A teď je dostane slovo paní Kuneva, členka našeho Evropského parlamentu. Děkuji vám. Nejprve bych vám chtěla popřát hezký Mezinárodní den žen a chci zdůraznit to, co říkali všichni, že potřebujeme novou politiku. Můžete si klást otázku, proč? Co pak tady není stejné právo? Co pak tady nejsou jiná práva, která jsou pošlapávána každý den? Proč se nehovoří o nebezpečí chudnutí mladých žen a mladých mužů? Proč se nehovoří o jiných překážkách, které pokračují? které ještě existují v oblasti světa práce, které vždy postihují ty nejslabší, eh, prekarita v platech. Eh, proč zdůrazňovat boj za práva žen? Protože je třeba vyřešit tento problém. Hovoříme tady o mladých ženách v politice. Ne proto jenom, že se blíží evropské volby a protože je třeba odstranit nerovnosti, které tady ještě existují, ale také z toho důvodu, že dnes znovu musíme zdůrazňovat, jak nezbytná je priorita feministické politiky. Právo mladých žen bylo nahrazena ekonomickými zájmy bankéřů a finančního světa, e, čili upřednostnili se zájmy hospodářských institucí a nikoli v zájmy žen v politice. A proč tedy ženy v politice? Protože přinesou nějaký bonus? Jak to vědět, když nejsou utvořeny dostatečné podmínky, které by jim to umožnily? Protože až do posud od roku 1992, víte, kolik směrnic bylo schváleno, zhruba 10. Po dobu 40 let existence Evropské unie vzniklo pouze 10 evropských legislativních textů, které se zaobírají eh, rovností mužů a žen. A v okamžiku rozdělování křesel příštímu parlamentu eh, musí konat celý svět, Evropská komise, Evropský parlament, co pak jsou muži odpovědní za tuto situaci, jsou to ty nerovnosti, které za to odpovídají. A proto potřebujeme také legislativní texty, které umožní mužům a ženám přiblížit se v rovnosti. Ehm, uvidíme, zda něco změní texty, které jsme schválili nedávno týkající se s, jak se rytmo mo ke andron, na Sladění profesního a soukromého života. A snad se podaří nastolit tuto rovnost i prostřednictvím těchto textů. Ehm, máme sjednocené podmínky pro boj proti překážkám a stereotypům. Ehm, proč tady jsou? No, my potřebujeme takovou politiku, která vymaní ženy z patriarchálního světa. Draze, drahé kolegyně, je na čase, abychom se osvobodili od těchto stereotypů, které jsou stále ještě překážkou. Myslím, že můžeme souhlasit s tím, co řekla Roza Luxemburgová. Svoboda žen je sociální svobodou. nechcete říci, že nejste feministky, to nevadí. Tak bojujte za sociální svobodu, která také přinese svobodu žen. Děkuji. Thank you, Mrs. Děkujeme, paní Kuneva. A nyní Maria Teledety z Řecka. Máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já rovněž souhlasím s naší kolegyní z Portugalska. Deregulace pracovního trhu a určité formy práce a zaměstnání, které jsou prekérní a které se zhoršují v období krize a škrtů samozřejmě představuje dodatečné překážky pro ženy. To znamená, že každodenní boj ženy za přežití, za to, aby fungovala její rodina a zároveň dosažení dostatečné stability na pracovním trhu, Toto jsou podle mě skutečně zásadní, zásadní věci, které brání ženám v dalším postupu a zároveň, když tomu přidáme určitý strach a určité tou úzkost této oblasti, to víte, to všechno vede Samozřejmě je propojeno i s tou obrovskou zátěží žen sladění rodinného a pracovního života, což samozřejmě potom brání ženám ve vstupu do politiky. Musíte být určitá regulace pracovního trhu, zlepšení pracovních podmínek a samozřejmě i rovná mzda, stejná mzda za stejně odvedenou práci mezi muži a ženami. To by nám mělo ležet na srdci a zároveň samozřejmě i určitá distribuce domácích povinností mezi muži a ženami. To znamená, pos- poskytnout všechny podmínky a vytvořit podmínky, aby zde byla i rovná role, pokud jde o domácí péči, o péči o děti, o domácnost a tak dále. A zároveň určité zacílené politiky. Země na jihu jsou země, ve kterých rodina sice hrála důležitou roli, ovšem nedostatečně byla sociálně chráněna a to vedlo rovněž k obrovským problémům. Čili sociální služby, sociální sítě musí být k dispozici, musíme samozřejmě posílit tuto roli a nezanedbávat rodinu jako základní stavební kámen společnosti. Gendrová rovnost, samozřejmě. Mladé ženy, institucionální opatření, cílená opatření, to všechno bychom měli prosazovat a zároveň zvýšit povědomí o tomto problému v celé naší společnosti, čili co udělat, aby jsme zničili a porazili stereotypy, které zde přetrvávají. To znamená konkrétní kroky, která, které by umožnily odstranit tyto tradiční náhledy na jednotlivé genderové role, především na jihu Evropy. Zde potřebujeme zásadní iniciativy, které by šly tímto směrem. No a jistě i mass media by mohla hrát zásadní roli, podobně jako vzdělávací instituce. Média prostě ale musí hrát svou roli, to znamená hovořit o rovnosti a o tom, že ženy se musí mít možnost podílet i na politickém životě. Děkuji, děkujeme. Paní Daledity. Paní Lauren Clifford z Jerska má slovo. Děkuji za slovo. Já jsem nesmírně ráda, že mohu být s vámi na, tomto, na této úžasné akci a děkuji, že mohu vystoupit. Pokud jde o nerovné mzdové podmínky, to samozřejmě je něco, co mi velice leží na srdci. Pracovní podmínky, to všechno má obrovský dopad na, na ženy a zároveň přístup k finančním prostředkům, to, abyste se mohla stát kandidátkou pro politickou stranu a tak dále. V Jirsku například v roce 2016 kvóty hrály velice důležitou roli. To byla první příležitost E, právě otestovat naši novou legislativu v této oblasti. Mělo to velice pozitivní dopad. Získali jsme více žen do našeho parlamentu, ale jsem si vědomá toho, že někdy dochází k takovému mm, e, ústupu od těchto e, výdobytků. Ano, je důležité pro politické strany nejenom, aby měly kandidátky ženy, ale zároveň, aby měly dostatečné finanční prostředky, které umožní ženám vést kampaň, vyhrát kampaň, získat dané křeslo politické a tak dále. A zároveň určitá síť mentorů, podporovatelů, to všechno hraje zásadní roli, protože občas, když se podíváte kolem sebe, tak zjistíte, že nemáte nikoho, kdo by vám pomohl, kdož má podobné zkušenosti. Já jsem nedávno, v posledních třech letech právě jsem byla zvolena do parlamentu a pro mě bylo zásadní, abych eh, se mohla obrátit na ženy, které toho dosáhly přede mnou a zároveň pomoc těm, které přichází. Samozřejmě, že je to časově náročné, ale i přesto bychom měli věnovat našim mladším sestrám, kolegyním, politickým kolegyním více pozornosti. A jestli dovolíte velice stručně ještě o celkovém prostředí, ve kterém fungují ženy v politice. O té kampani, o které se zde hovořilo, je skutečně to je něco, co mě velice zaujalo. Mm, já, my jsme rovněž vedli podobné kampaně u nás v našem okresku. Je důležité ženám říci, že my nejsme pouze nějaké výjimky, že nejsme pouze nějaké perfektní ženy, kterým se to povedlo. Protože ženy, které jsou v politice, často jsou na takovém pědestálu a představuje to bariéru pro mladé ženy, protože oni si říkají, no já nejsem perfektní, nejsem ideální, já mám mnoho překážek ve vlastním životě, čili pro, pro, takže se do toho nepustí například, čili poukázat na to, že i my jsme čelili takovým problémům, že jsme nesnědli všechno moudro, že jsme se učili, že se pořád učíme takový ten nepří, takové ne, nepříjemné, nepřátelské prostředí je možná často eh, trochu zveličováno, mm, aby to eh, ženy odstrašilo. Já jsem byla političkou, já jsem byla předtím, když jsem vyšla do politiky právničkou a vím, že právě toto, že ta politika není, nepomáhá ženám a tomu sladění rodinného a pracovního života je to, co je takový strašák. Neměli bychom to dělat, neměli bychom přehánět tyto problémy, měli bychom poukazovat na pozitiva. Já jsem, když jsem kandidovala poprvé, tak jsem eh, byla těhotná s prvním dítětem a přišla jsem o té volby a mnoho lidí mi řeklo, to je dobře, že tě nezvolili, protože by si nebyla schopná sladit svůj rodinný život, starat se o malé dítě. Ovšem já jsem nepřijala tuto radu, pokračovala jsem v dalších volbách, jsem kandidovala, byla zvolena. Čili měli bychom se snažit odstranit tento konstantní narrativ, že parlament není místem pro ženy, musíme změnit způsob fungování politiky. Ano, je to eh, samozřejmě, bohužel to tam sice existuje, ale občas to může fungovat jako strašák a bariéra, zbytečně to přeháníme. Děkuji. Děkujeme ano. A paní Tavare, z Portugalska je poslední. Děkuji mnohokrát, budu hovořit portugalsku. Jak si mohou prosazovat mladí v politice, je to obtížné. Pokud je někdo žena, matka, tak je to ještě obtížnější v důsledku té předřetnice toho, co řekla, myslím, že to řekla velice pěkně, ale tam ty obtíže prostě jsou, je třeba je vědět. Já jsem v portugalském parlamentu, když jsem byla zvolena do portugalského lidu, tak jsem byla těhotná se svým druhým dítětem eh, ve třetím měsíci a mnoho lidí mě odsuzovalo, říkají, no to není možné, ty teď budeš poslanky, budeš do Lizabonu, budeš změnit, muset, budeš muset cestovat. A skutečně oni mě odsuzovali za to, že jsem se roz bojovala pro dítě a pro, pro to být poslankyní. Takže to je něco, co ovlivňuje velmi náš politický život, ale myslím si, že je možné změnit svět. Jsme o tom přesvědčeni a určitě se nám podaří věci změnit. A jak řekl Michel Vašli, když žena vstoupí do politiky, tak se změní, změní ona. Ale když mnoho žen vstoupí do politiky, tak stoup, změní politiku celou. A o to se snažíme vždy, když vstupujeme jako ženy do politiky. A když máme dnes politiky, které jsou rovnější než dříve, když tady máme takovéto prostředí, které je ku prospěchu rovnosti, tak je to samozřejmě díky většímu zapojení žen do politického života. A rada bych zmínila jeden zásadní aspekt, už to zde padlo, který se týká rodičovství. Já hovořím pouze o rodičovství, nehovořím ani o mateřství, ani o otcovství, nebo to, co bychom měli čím dál tím více používat, je takováto terminologie, tedy hovořit o rodičovství. Neboť veškeré požívání práv, které vyplývají z toho, že žena má dítě, že rodina existuje, to musí být nesmí být tedy překážkou ani mužům mladým, ani ženám, ani mladým párům, a nesmí, eh, které mají děti a nesmím to překážet ani v jejich politickém životě, ani při jejich práci. To je důležité. Já jsem ráda, že zde máme tolik žen, poslankyň a E, to, co se stalo minulý týden ve Španělsku, že tady oni, za, oni zavedli rovnou rodičovskou jak pro muže, tak pro ženy. Touto cestou bychom měli jít v budoucnosti. Je důležité, aby zaměstnavatel, když si někoho vybírá pro nějakou určitou funkci, aby si mohl vybírat s tím pocitem, že skutečně vybírá mezi rovnými pracovníky, nezávisle na tom, zda žena má dítě či ne, což samozřejmě právě souvisí s veškerý k tomu, jak budeme přistupovat k rodičovství v budoucnu. Pokud si žena a muž budou rovným způsobem mezi sebou rozdělovat úkoly, které vyplývají z péče o rodinu, tak to automaticky povede k tomu, že tady nebude ta segregace na trhu práce, že už ty ženy nebudou tak vyloučeny z pracovního života, když budou mít děti. Potřebujeme tedy vytvářet lepší podmínky pro mladé rodiče, tak aby rodiče měli děti, aby mohli mít více dětí když si to budou přát, až to tady řekla má e, souputnice z Portugalska. Pracovní podmínky jsou zásadním faktorem pro to, zda se lidé rozhodnou pro to mít rodinu a také zásadní faktor toho, kolik dětí budou mít, pokud se přejí mít více dětí. Musíme mít tedy lepší pracovní podmínky pro naše mladé lidi a musíme zajistit, aby rodičovská dovolená se mohla rovným dílem rozdělit mezi mužem a ženou, neboť muži požadují sami toto právo. Není možné, aby mateřská dovolená se týkala pouze a pouze ženy. Musíme otevřít tuto možnost také rodičům, otcům, nebo otcové mají čím dát tím větší zájem o to využít takovéto možnosti. Proto musíme vytvořit dobré podmínky pro to, aby to bylo realizovatelné. A Edith Eštrela, která je poslankyní portugalského parlamentu dříve, když byla poslankyní Evropského parlamentu, vypracovala vynikající zprávu, která se právě týkala rodičovské dovolené. Ona chtěla tuto možnost rodičovské dovolené zavést ve všech zemí Evropské unie. Já si myslím, že by to bylo výborné. Děkuji mnohokrát. Senora Tavares, eh, Děkuji mnohokrát, paní Tavares, děkuji. A než dám slovo našim kolegyním, aby mohli zareagovat na vaše příspěvky, Rada bych informovala o této otázce, tak samozřejmě, když hovoříme o otázce slučování eh, rodinného a mm, eh, profesního života, to přeci dělali eh, i naše matky, i naše babičky. A my musíme pokračovat ale v tom, aby i naši partneři se stali součástí výchovy našich dětí. A proto eh, jsme dospěli k dohodě s radou týkající se rodičovské dovolené. V tomto evropském předpisu se definuje rodičovská dovolená pro matky i pro otce. Eh, my bychom některé chtěli, aby ty čtyři měsíce byly přenositelné eh, z té dovolené matky na dovolenou otce. Nakonec to jsou jenom dva měsíce, které jsou takto přenosné ale e, nechceme, aby to všechno bylo jenom k tíži Ale každopádně už to je určitý pozitivní výdobytek a Eh, toto slučování eh, je nezbytné pro zaručení rovnosti šancí mužů a žen na trhu práce, aby už nikdy tady nevznikla otázka od zaměstnavatele na ženu ve věku mít děti, zda si přeje být matkou či nikoliv, zda si přeje mít děti či nikoliv. A tyto otázku by měli také klas našim mužům. A teď dám slovo naší kolegyni Ines. Děkuji zcela stručně, vím, že máme málo času. Pouze bych tady posílila tu výzvu, ten apel na to, abychom hovořili o účasti eh, v politice, v místní politice, abychom vždy měli na mysli ne pouze ty, které již mají určitý, určitou úroveň politické účasti. Jde mi o to, že Nemůžeme chtít navýšit účast žen prostřednictvím tohoto parlamentu či Národního parlamentu, aniž bychom bojovali proti těm strukturálním příčinám, které jsou důvodem toho, že máme málo žen v politickém a společenském životě. A já bych protože my nemůžeme stačit, jak si začít stavět tu budovu směrem od zhora. My se musíme podívat na ty základy a zohlednit je. Děkuji mnohokrát a teď na ukončení této části tohoto panelu dám slovo naší kolegyni Kari Musali. Sahi, prosím. Yes, it's very unusual. Ano, je to, je to zvláštní, že zde máme vlastně dvě karimy, to je docela neobvyklé, takže děkuji. Děkuji za tento nesmírně zajímavý rozhovor, diskuzi, Kolegyně z Řecka má pravdu. A měli bychom si popřát veselý, šťastný Mezinárodní den žen a říci si, že jsme toho dosáhli hodně. Já mám pocit, že za posledních pět let se věci změnily. Možná by mohly být rychlejší ty změny. My potřebujeme samozřejmě vidět rychlejší změny tak aby jsme dosáhli našich cílů v oblasti genderové rovnosti a aby se ženy zapojily do politického rozhodovacího procesu a to na všech úrovních. Děkuji. Děkujeme. pani Saji. <clears throat> Teď dáme slovo naší kolegyni, předsedkyni výboru pro turistiku a dopravu, ze strany zelených paní Karima Deli. Já budu hovořit francouzsky, děkuji, děkuji za toto pozvání, milé kolegyně a tato moje kolegyně, tato eh, tento výbor pro práva žen je účastný, čím dál tím více se prosazuje v celém parlamentu. Takže děkuji tobě a děkuji všem kolegům, kolegyním ano, pokud teda skutečně chceme, aby jsme dosáhli vysokých postů, tak se tak musíme i chovat. Já jsem předsedkyní výboru TRAN a poslední 40 let zde žádná žena předsedkyní výboru, tohoto výboru nebyla. To je skandální. Když jsem přišla poprvé do Evropského parlamentu, byla jsem velice mladičkou. A ten politický svět byl vlastně vytvořen muži pro muže. A já jsem přišla taková velice mladička řeknu vám takový příběh a poté samozřejmě závěrečné slovo. Byl to pan Busek. Byl to pan Busek, který byl předsedou Evropského parlamentu. Já jsem byla v takové delegaci a on teda v, u večeře pozdravil všechny poslance a zastavil se u mě a říkala, to, to je úžasné, jakou práci zastáváte. Já jsem se na ně podívala a, on říká, kolika e, jazyky mluvíte. A já říkám mm, třemi. A on říká, no já, já jsem vždycky obdivoval tlumočníka. Já říkám, ale vždyť já nejsem tlumočnice, já jsem rovněž poslankyně. A to je náš problém, protože právě v takovém tom podvědomí mužům. Může být mladou, dynamickou ženou a být političkou zároveň. To je ten signál, který chci vyslat. A to, co jsem si vyslechla dneska ráno, ano, bariéry tam jsou, překážky zde jsou. Čili říkáme, ano, pro ženu je nesmírně obtížné být v politice a zároveň mít rodinu, 12 hodin pracovat, všechno musíme zvládnout, být dobrou matkou, zároveň dobrou, řekněme, ředitelkou podniku nebo na jiném postu. Musíme být perfektní, především pokud jde o domácí práce, to je zásadní. No ale zároveň musíte být kvalitní partnerkou, manželkou. A co dělá společnost? Společnost nás v podstatě určitým způsobem obvinuje a nějakým způsobem v nás vytváří pocit viny. Proč mnoho žen nepřichází do politiky. A vy jste se o tom zmínila. Za to vám děkuji. Protože vlastně je zde i určitý konflikt na sociální, na společenské úrovni. Konkrétní příklad. Já jsem devátá z třinácti dětí a můj tatínek byl dělník a v Hm, v naší třídě hm, hm, společenské se nemluvilo o tom, že by bylo úžasné pro ženu být političkou, protože když protože než myslíte na politiku, tak spíše si musíte najít nejdříve nějaké pracovní místo, čili my musíme ale tyto všechny bariéry zničit a říct si ne, to, to je přístupné i pro nás, pro ženy. Čili ano, vy už jste to řekli několikrát. Ano, musíme zde mít i rovnost platu. To je skandál, že to neexistuje. Kolegové z výboru EMPL, kolik usnesení tam Je to vlastně součástí charty základních práv, neustále o tom hovoříme. Stop diskriminaci, rovnost mužů a žen, to je součást všech základních hodnot Evropské unie. Ovšem v praxi, jak to vypadá? Když se podívám na poslední zprávu, Světového ekonomického fóra. Je tam 149 stránek, kde se teda žádá rovnost platu, mužů a žen. A když budeme pokračovat, že když budeme pokračovat tímto tempem, tak toho dosáhneme až za 108 let této rovnosti. Tak já skutečně nechci čekat 108 let. Čili musíme nalézt nějak, nejenom teda legis, legislativu, která je hezká, ale zároveň, aby fungovala, aby tam byly sankce. Prostě není možné, aby zde nebyly sankce v této oblasti. my máme stejné kompetence jako muži, stejná práce, stejná mzda. Reprezentace, zastoupení. Zde v Evropském parlamentu vidíme, kolikrát již jsme pokud jde například o správní rady, zastoupení žen v těchto představenstvech a tak dále. Často jsme o tom hovorili, ano, jenomže aplikovalo se to? Ne. Čili Ano, máme zde mnoho legislativy ohledně parity, aspoň to otevírá dveře, ano, alespoň více žen se dostalo na tyto posty. Ovšem není, nejde pouze o politiku, jde o odbory, jde o podniky, jde o jednotlivá odvětví. Ano, jak jste už o tom hovořili, ta rodičovská dovolená a tak dále, to jsou další výdobytky. Ovšem, no, my samozřejmě rovněž potřebujeme sladit eh, soukromí a pracovní život, čili ano, rodičovská dovolená, pomozte nám, my jsme na to tlačili, něco se nám povedlo, máme, ale bohužel některé šéfy státu na radě, které, kteří tvrdí, ne, ne, ne, to nemůžeme, protože nás to bude stát příliš mnoho, ovšem v roce 2019 to je přece šílené takové prohlášení, že nás to bude stát hodně. Jak? Ano, teď, teď ale to Znamená, že potom žena vlastně, když zůstane doma, může rychleji se vrátit do práce. Co to znamená? My přece nejsme nějakou obětí společnosti. Přece my máme děti, muži mají děti stejným způsobem. Prostě v tomto ohledu musíme pokročit, musíme něco udělat. A poslední věc. Ženy občas podléhají takovým těm omezením, překážkám, o kterých často ani nehovoříme. Vlastně často ty faktory držíme v sobě, tlumíme. Vy jste se o tom zmínili, milí kolegové, ty sociálně psychologické bariéry. Já si říkám, nemůžu vstoupit do politiky, protože nemám dost času, nebo je to spojeno s různými jinými problémy, nedokážu to všechno zorganizovat. A hlavně zjistím, že to prostě bude příliš komplikované, takže vidíme tyto překážky a tvrdí nám naše okolí, že nebudeme mít tu kapacitu určitého vůdcovství, že nedostatečně eh, dokážeme argumentovat, nemáme dostatečné kompetence. Takový ten maskulinní systém, který byl vytvořen. Vy jste o tom již hovořili, je to celý seznám určitých překážek, které na nás klade společnost. Aniž bychom si to uvědomě v podstatě podvědomně častokrát. V roce 2019 čeká nás i světový eh, den eh, práv žen a právě proto by eh, se ženy měly snažit, měly by být odvážné, měly by, se, měly by investovat do politiky, měly by mít dostatečnou sebedůvěru, věřit, že mají stejné kapacity jako muži aby svět konečně vzal všechno toto v potaz, abychom řekli ne, že chc, jakýmkoliv vnuceným sociálním rolím. A vy, pánové, vy, muži, prosím, nezapomínejte na to, tlačte na své ženy, na své eh, dcery, na své matky, aby se k nám přidali, aby se angažovali, protože i vy, i muž, i vy muže musíte pomáhat. Vy si musíte uvědomit, že my toho nedosáhneme pouze my sami. Vy rovněž se musíte angažovat, musíte se vyjadřovat veřejně ohledně té budoucí společnosti, budoucnosti, která bude skutečně rovná pro všechny, pro muže i pro ženy, když na tom budeme pracovat společně. Děkuji vám. Muchas, muchas gracias. Děkuji mnohokrát, Karimadeli. Eh, vášnivě jsme ukončili tento panel, který jsme opravdu eh, s velikou radostí sdíleli s vámi a teď eh, dám slovo naší kolegyni Pimente López Eh, která je místo předsedkyní našeho výboru, která doprovodí paní Morgeriniovou, která společně s ní uzavře tento seminář. Muito bem. Uh, avançamos. Dobrá, budeme pokračovat v průběhu práce dnešního dopoledne. Ještě zde máme nyní možnost, že nás navštívila místo předsedkyně Federika Mogherini, která se k nám připojí a bude mít závěrečný projev Doufám, že tedy se to takto uskuteční. Dnešní po tom výborném projevu Karimy Deli je skutečně velice těžké ještě pře- vnést do této diskuse nějaké nové inovativní prvky, také s ohledem na veškeré příspěvky, které zde již zazněly v průběhu dnešního dopoledne. Takže skutečně nic nového asi těžko řeknu. Pouze bych pouze podotknul také jaksi co by závěr dnešního dopoledne. Ehm, zmíním několik poznámek. Tento výbor vždy velice hluboce uvažoval nad otázkami nerovnosti a nutné reakce té cesty, kterou bychom si měli vydat. Ale jak zde, vyšlo velice dobře najevo prostřednictvím mnoha vystoupení. Nezávisle na tom prismatu či na tom pohledu, který zvolíme na tu problematiku, je zde prvek, který je takový průřezový. A to je omezení účasti žen v politice, že toto omezení má aspekty, které jdou velice nad eh, tu pouhé zastoupení, na tu pouhou účast. Protože ženy skutečně jsou velice omezovány celým tím socioekonomickým rámcem, ve kterém se pro, pohybují. Máme tady takový ten celý soubor těch nerovností a diskriminací, kterému jsou ženy systematicky podrobovány. Není ovšem možné po vytvořit progresivní sociální společnost, aniž bychom zavedli rovnost do veškerých aspektů života. A také to zde naznělo, je tady velice významný eh, komplex úvah, analýz, statistik. Eh, máme zcela konkrétní údaje, které kvantifikují veškeré ty nerovnosti od chudoby po ty nerovnosti na trhu práce. Pak zde máme veškeré diskriminace, eh, které souvisejí s mateřstvím. A tento jsou, pak se máme sice určitý soubor zákonů, strategií, které se snaží uh, přicházet s dobrou reakcí na tyto potíže, ale bohužel, a velice jasně se to zde projevilo ve vystoupení téměř všech řečníků a řečnic, i když budeme mít velice dobré zákony, které nám stvrdí celou soubor zásad, které pro nás jsou hlavní, fundamentální pro to, aby demokracie mohla fungovat, pokud budou zákony dobré, budou to pouze zákony a nebudeme to uplatňovat v životě, v reálném každodenním životě, tak to nebude k ničemu. A my jsme zde v parlamentu skutečně měli usnesení, které se věnuje tomu, že práva žen v Evropě ustupují. Je jich čím dál tím méně, jsou omezována. Týká to se jednak pracovně právních práv, ochraně v přimateřství, týká se to také ale aspektu vzdělávání a rovněž se to týká násilí páchanému na ženách. Ta situace se rovněž zhoršuje. A velice často zjišťujeme, že zákony máme, ty existují, mají obrovský rozsah, ale ty zákony prostě nejsou naplňovány, nejsou uplatňovány v praxi. A tady je zjevné riziko pokud bude mít příliš mnoho prohlášení o našich dobrých záměrech, pokud bude mít příliš mnoho legislativních předpisů, zákonů a zároveň bude chybět konkrétní akce jak Evropské unii, tak jednotlivých národních vlád, pokud nebudeme přetavovat zákony v praxi, tak nedosáhneme zásadních změn a nezajistíme rovnost Měli jsme tady určitý graf, který ukázoval ten pokrok mezi lety 2005 a 2015 a z toho zjevně vyplývalo, že ve většině zemí, co se týče rovnosti, došlo pouze k velmi mírnému, takovému marginálnímu pokroku. Také často hovoříme o té otázce sladění profesního a osobního života a jakým způsobem právě ty obtíže s tím sladěním souvisí s nedostatkem pracovně právní ochrany, nedostatkem ochrany e, ženy, která se stane matkou, celý ten soubor e, diskriminací, předsudků, které dokážou vytlačit ženu ven z trhu práce. Že jsou tak taková schémata nerovnosti, která se neustále opakují a tím se utvrzují. A to je důvod toho, proč 15 let, 12 let ta nerovnost přetrvává, nic se zásadního nezměnilo. Nemůže to být naše cesta do budoucnosti. Takže zákony jsou a nyní jde o to, abychom je skutečně uplatňovali v praxi, abychom měli skutečnou ochranu žen na pracovišti, veškeré zajištění pracovně právních práv, abychom zavedli skutečnou rovnost v platech žen a mužů. Například ve Francii je 11 žen, které, eh, promiňte, zákonů, které zajišťují platovou rovnost, ale vůbec nic se nezměnilo. Ty zákony vůbec nejsou uplatňovány v zemi a také nejsou přijímána opatření pro to, aby ty zákony mohly být realizovány. Nedělají to ani, eh, nedělají to ty orgány, které by měly vlastně dohledovat eh, a dělat kontrolu nad uplatňováním těch zákonů. Já doufám, že mě nyní nepochopíte špatně, ale doufám, že veškeré ty dnešní debaty povedou, nebo pocho- vedly k pochopení, že nemůžeme přistupovat stejným způsobem jako v minulosti k tomu, abychom podporovali zapojení žen do politiky. Ne. Musíme nejdřív využít lepší podmínky, které dovolí účast žen v politickém životě, zejména rovné podmínky. A ta, tento transformační proces musí být doprovázen transformací, změnou veškerých faktorů, které omezují účast žen v politickém životě. Musíme mít tady velice diverzifikovaný soubor faktorů, které zlepší celkové nastavení životních podmínek osobního života ženy. Víme, že tady narůstá pocit nejisté práce, nepravidelných pracovních hodin, což vede k tomu, že ženy často žijí v chudobě, neboť práce špatně má. Víme, že asi čtvrtina evropské populace je vystavena riziku chudoby a sociálního vyloučení a z této čtvrtiny většina těch osob jsou ženy. Největší část občanů, které žijí v podmínkách chudoby či jsou vystaveni riziku chudoby, jsou právě ženy. Právě proto, že často mají špatnou práci, špatně placenou práci, nejistou práci a zároveň přebírají ty úkoly péče o rodinu což je někdy i skutečnost, která vlastně nutí ženu, aby přestala pracovat, zůstala doma a přebírala roli péčovatele o děti a rodinné příslušníky. Hovořili jsme také o otázce ochrany mateřství a o tom, jak v každé jednotlivé zemi je situace jiná, ale eh, že v žádné zemi není dostatečně zajištěna tato ochrana. Hovořili jsme o tom, jak důležité je, aby žena měla zajištěná svá práva vyplývající z mateřství, proto aby mohla i nadále se aktivnit, účastnit pracovního života. A hovořili jsme o tom, co vede ženu k tomu, že se vzdá svých vlastních práv, jejich uplatňování, že je to často i to, že ženám je vyhrožováno, že jsou ohroženi, či že jim hrozí to, že ztratí pracovní místo, pokud budou se dožadovat toho, aby zákony byly správně uplatňovány. Potřebujeme tedy opatření na rovni EU a národních států. Musí to být konkrétní opatření, které přetaví v praxi veškeré ty dobré záměry, které máme a o kterých jsme dnes dopoledne hovořili. Nebudu eh, hovořit příliš dlouho, nebudu to rozvádět. Myslím si, že jsme tady měli velice zajímavé příspěvky do debaty, velice důsledné a koherentní, které nám nadnesly mnoho různých dobrých pohledů na to, jakou cestou bychom se měli vydat pro to, abychom dosáhli změny naší společnosti a zajištění rovnosti v naší společnosti. A na závěr pouze řeknu, že boj za rovnost nemůže spočívat pouze v tom, že budeme slavit 8. března. Ne. Boj za rovnost žen a mužů musí být bojem, který povedeme každý jednotlivý den. To je to by měl být náš závazek. Já sám tento závazek jsem na sebe vzal. A prosím všechny, kteří jsou zde přítomni, aby i oni na sebe vzali tento závazek každodenního boje za rovnost žen a mužů opačném případě ten boj úspěšný nebude. A není možné, abychom se tady sešli za rok, za pět let, za deset let a opakovali tady veškeré ty dobré záměry, ty návrhy, či opětovně museli hovořit o stejných skutečnostech jako dnes. Pokud chceme změnit společnost tak, aby byla rovná, musíme jít cestou konkrétních kroků. Nevím, zda máme ještě již nějakou informaci o tom, zda se paní komisařka, zda paní komisařka bude moci se dostavit. Zdá se, že ano, že se dostaví asi za minutu, takže vás všechny prosím, abyste posečkali, prosím vás o trpělivost, abychom si ještě mohli vyslechnout příspěvek paní místo předsedkyně komise Federiky Mogherini využiji příležitosti a času k tomu, abych poděkoval všem z národních parlamentů za to, že přizvali, přijali naše pozvání a dostavili se k nám do tohoto sálu. A děkuji také našemu týmu, týmu pracovníků z Evropského parlamentu, který nás dnes podporoval. A uděláme si nyní krátkou pauzu a vyčkáme příchodu paní komisařky. Děkuji vám mnohokrát. Ora, eh, eu pedia só aos presentes que. No, pouze eh, oznamuji, že by bylo vhodné, abyste se opětovně usadili na svá místa. Prosím vás o to. Opětovně se usaďte, paní komisařka přichází. Eh, pravděpodobně asi budeme muset pokračovat bez tlumočení, neboť tlumočníci nyní eh, jim končí jejich eh, pracovní povinnost, provádějí skutečně těžkou práci, takže... Please. President, the president. Evropa